Good morning, everybody. Přeji všem dobrý den. A v Bruselu máme krásný sluneční den a my vás všechny vítáme na tomto slyšení. Z bezpečnostních důvodů nám bohužel někteří účastníci uvázli dole, takže omlouvám se, ale budeme muset nějakých pět minut ještě počkat, než se sem všichni dostanou a začneme co nejdřív. Děkujeme za trpělivost. A zatím si povídejte se sousedem. once more good morning. Ještě jednou všem přeji dobrý den. Je mi velkým potěšením, že vás mohu uvítat na tomto veřejném slyšení o evropském občanství v praxi. Naše společné hodnoty, práva a demokratická účast budou také tématem a spoluorganizuje ho Evropská komise a čtyři výbory Evropského parlamentu, konkrétně Výbor pro občanské svobody, Spravedlnost a vnitro, výbor pro právní záležitosti, výbor pro ústavní záležitosti a v neposlední řadě petiční výbor. Dovolte mi, abych vás na úvod seznámila s určitými praktickými záležitostmi. Chci vás informovat o tom, že tlumočení máme ve všech 24 jazycích, úředních jazycích, s výjimkou chorvačtiny a kelštiny. Chci vás také informovat o tom, že slyšení se vysílá na internetu a příspěvky řečníků a účastníků se budou zaznamenávat. Jak už jsem říkala, je mi ctí oslovit vás dnes jako předsedkyně petičního výboru Evropského parlamentu. Náš výbor se na každodenním pořádku zabývá peticemi občanů a snaží se řešit praktické aspekty občanství Evropské unie. Tím co je a co by mohl být. Evropští občané mají právo jako jednoznačný nástroj přímé evropské demokracie předložit petici Evropskému parlamentu. A když se podíváme na to, jaká podání od občanů obdržel tento petiční výbor, je mi zřejmé, že zajištění toho, aby občanství Unie bylo realitou v praxi, a aby to tak občané také vnímali, musí zůstat výraznou prioritou pro všechny evropské instituce. Protože petice poskytují nám jako zákonodárcům a také výkonným složkám na úrovni EU i národní úrovni cenou zpětnou vazbu, zejména pokud je o případné mezery v implementaci legislativy EU. Petice mohou sloužit také jako jakési včasné varování pro členské státy, které zaostávají v implementaci práva EU. Prostřednictvím peticí evropští občané aktivně sledují uplatňování práva EU a já prostřednictvím práce v našem výboru vidím, že představují užitečný a nenahraditelný zdroj informací, pokud je o porozumění praktickým aspektům uplatňování práv evropských občanů na každodenním pořádku. Právo na volný pohyb, uznávání občanskoprávních listin ve všech členských státech, politická práva, spolupráce s evropskými institucemi by neměly být jenom krásné koncepce zakotvené v legislativě. Naopak, musí být skutečnými, účinnými a užitečnými nástroji, které pomáhají občanům v každodenním životě. Evropští občané přikládají velký význam občanství v Evropské unii a zejména volnému pohybu. A proto je důležité, abychom toto právo obhajovali. Všude, kde ho někdo ve všech členských státech Unie narušuje. A v našem výboru bychom to měli dělat na základě peticí, které obdržíme. Je možné hovořit o praktických opatřeních, dokážeme si představit narušování práva na svobodu pohybu, ale Evropský parlament nemůže nikdy, a to zdůrazňuji, nemůže nikdy akceptovat nulifikaci tohoto práva, protože toto právo je zakotveno ve smlouvách. Mohu vás ujistit o tom, že Evropský parlament bude uplatňovat své spolurozhodovací pravomoci co by zákonodárce, aby obhajoval práva občanů ve vztahu k případným úpravám legislativy. A nemáme tady teď čas, abychom vám dali vyčerpávající přehled všech otázek, které se objevují v peticích. Stejně chci poukázat na to, že mi velice záleží na tom, že tři eh, z těch, kdo předložili petice, se spolupracují eh, s, účast, s ostatními účastníky, s úředníky komise, s poslanci, aby mm, posoudili, jak můžeme lépe využívat petice v praxi a já vřele vítám. Petiční výbor pečlivě sleduje zprávy o občanství, které zveřejňuje Evropská komise každé tři roky. A také jsme zpracovali zprávy z vlastního podnětu ve vztahu ke dvěma předchozím zprávám o občanství, a to za rok 2010 a 2013. Před třemi lety Evropská komise společně s Výborem pro občanské svobody a petičním výborem a ve spolupráci s Výborem pro právní záležitosti uspořádala podobnou akci, jako je ta dnešní, v rámci příprav zprávy o občanství za rok 2013. Tato akce byla tehdy úspěšná a vyplnula z ní celá řada podnětů, které představovaly inspiraci a náměty k zamyšlení pro komisi i pro parlament – při práci na záležitostech týkajících se občanství. Dnes se těšíme na zveřejnění zprávy o evropském občanství za rok 2016, ve které se budou odrážet také diskuze, které zcela jistě proběhnou dnes tady. Ještě jednou vám všem přeji zajímavou a plodnou debatu a těším se na vaše příspěvky na toto velice zajímavé téma. Mnohokrát vám děkuji a přeji příjemný den tady v Evropském parlamentu. Bohužel paní Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, nemůže být dnes s námi, ale mohu vám nabídnout eh, video, ve kterém nás osloví a doufám, že mi tady někdo pomůže. Dámy a pánové, bohužel se dnes nemohu osobně účastnit, protože jsem v New Yorku na 60. zasedání výboru pro postavení žen Spojených národů. Nicméně jsem velmi ráda, že mohu zahájit vaše diskuze o unijním občanství. Uh, Evropské občanství je pevně spjato s evropskou demokracií a s našimi společnými hodnotami. Jde o to, abychom evropským občanům přinášeli konkrétní výhody do jejich každodenního života. Pokrok eh, v těchto právech, v, těchto, eh, v tomto unijním občanství je jednoznačný. Nedávná směrnice o konzulární ochraně zaručí lepší ochranu Evropanů, eh, pokud ji budou potřebovat v zahraničí nařízení o veřejných dokumentech podstatným způsobem sníží eh, administrativní překážky, kterým čelí občané stěhující se do jiné zemi, země. A kromě toho chceme dosáhnout pokroku eh, v tom, abychom dos, eh, zjednodušili život evropských občanů a abychom jim napomohli ve výkonu jejich politických práv. Jak ukazuje naše zpráva o volbe, volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, musíme i nadále posilovat Eh, účast v evropských volbách. Musíme oslovit především mladé lidi a musíme eh, posílit jejich zájem o jejich práva co by evropských občanů. Musíme s tím začít dnes, ne až před volbami. V loni jsme vás požádali o vaše názory. Zahájila jsem veřejnou konzultaci o unijním občanství. Snažili jsme se získat zpětnou vazbu, zkušenosti, názory na to, jak můžeme zlepšit práva evropských občanů a jak můžeme zaručit to, aby byli všichni občané řádným způsobem informováni. Obdrželi jsme více než 2000 reakcí a v současné době připravujeme závěrečnou zprávu. Kromě toho jsme eh, provedli průzkum Eurobarometru, tak by byl náš obrázek úplný. Já bych eh, na dnešním slyšení chtěla učinit další krok. Ráda bych slyšela váš názor, vaši zpětnou vazbu. Eh, chci vědět, co funguje a co nefunguje, protože unijní občanství není pouze abstraktní koncept, ale umožňuje občanům velmi důležité konkrétní věci, ať už je to hlasování, volný pohyb a ochrana v zahraničí. To vytváří podstatnou vazbu mezi 500 miliony evropských občanů a Evropskou unii. Požádala jsem kolegy, aby mě eh, podrobně informovali o průběhu vaší dnešní diskuze. Velmi se těším na inovativní podněty v tom smyslu, jak můžeme vylepšit demokratický proces a jak můžeme občanům umožnit podílet se na vývoji EU. Velmi se tedy těším na konkrétní návrhy a v příštím roce eh, předložíme další zprávu o unijním občanství s konkrétními podněty. Děkuji. Thanks to Commissioner Jourova for that. Děkujeme tedy paní komisařce Jourové a přejme jí všechno dobré a, dneska, a nyní tedy předám slovo Eh, předsedovi eh, výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti. Claude Mares má slovo. Mnohokrát děkuji, Cecílie. A děkuji také za váš úvod k této konferenci. Toto je skutečně důležitá konference, protože já myslím, že se všichni shodneme na tom, že na základě práce v jednotlivých výborech vy předsedáte petičnímu výboru a jsme všichni zastoupeni v našich výborech a spolupracujeme. Nicméně všichni chápeme, že unijní občanství často bereme jako samozřejmost. A že málo kdo zná naše práva, naše povinnosti. A když jsem si připravoval tento krátký úvod, všiml jsem si, že průzkum Eurobarometru o občanství v Evropské unii, který možná dokládá, co říká komise, a totiž 87% těch, kteří se zúčastnili, znalo termín občan Evropské unie, což je jistě povzbudivé, ale pouze 42% měli pocit, že jsou dobře informováni o svých právech jako občané EU. To je tedy celkem závažná záležitost. Protože naše výbory teď dospěly do fáze, kde přijímáme opatření nebo předpisy pro velice významná práva v Evropské unii a je důležité, aby si lidé byli těchto práv vědomi, aby si byli vědomi toho, jak se uplatňují, jak ve vnitrostátním právu, tak v přeshraničním měřítku. Takže výbor pro eh, občanské svobody, spravedlnost a vnitro, které mají na starosti ochranu území unie, kde platí práva občanů a základní práva, jak je to stanoveno v smlouvách, je důležité, aby některé z těchto stavebních kamenů z poslední doby občané skutečně pochopili. Často mám pocit, že lidé buď předpokládají, že jde pouze o vnitrostátní práva, anebo pro ně ta přeshraniční práva velmi málo znamenají. Cecílie, uvedu pár příkladů velmi rychle, slibuji, že ne, to nebude na dlouho, je to jenom úvod, jenom abyste si udělali trošičku představu. V posledních týdnech ve vašem výboru, v našem výboru a mm, vy jste aktivní koordinátorka v našem výboru, jenom abych doložil, jak všichni spolupracujeme. Procedurální práva občanů, práva na spravedlivý soudní proces, právo na přístup ke spravedlnosti, zvlášť pro ty nejzranitelnější občany EU, klíčové prvky právního řádu. Všechny tyto věci se projevily ve dvou směrnicích přijatých v poslední době. Je to směrnice o posílení určitých aspektů předpokladu nevinnosti a také e, směrnice o procedurálních právech pro děti, podezřelé a nebo obviněné z trestných činů. A to představuje legislativní pokres, e, pokrok z posledních týdnů. V posledním funkčním období jsem se zabýval směrnici o obětech, která byla přijata v roce 2012. Ta platí v členských státech od listopadu 2015 a posiluje práva obětí trestných činů, takže každá oběť může počítat se základními právy bez ohledu na svou státní příslušnost a bez ohledu na to, kde k tomu trestnému činu v Unii došlo. Ale problém u takovýchto důležitých a praktických práv pro občany EU spočívá v tom, že lidé si často těchto práv nejsou vědomí. A nevědí, jak tato práva zapadají do ostatních práv a povinností v rámci Evropské unie. A když se podíváme jako poslední věc na poslední hraniční práva, v příštích dnech snad na plenárním hlasování budeme hlasovat o novém balíčku o ochraně údajů. Je to směrnice a nařízení pro evropské občany. Velký počet evropských poslanců na tom hodně pracoval. Je to jedna z nejdůležitějších věcí v tomto parlamentu v naší historii a jde o společné hodnoty, práva a demokratickou účast. Evropský parlament se snaží pokročit dál, posunout hranici našich práv dál v digitální sféře. Je to nesmírně složitá oblast, ale je důležité, abyste věděli, že vstupujeme do těchto oblastí základních práv, do oblasti soukromí, bezpečnosti, což je velmi obtížné, ale myslíme si, že se nám podařilo nastavit správnou rovnováhu. To jsou tady pouze příklady toho, kde se naše výbory hodně snaží, ale kde se domníváme, že lidé práva často berou jako samozřejmost, anebo o nich prostě nevědí. A já myslím, že je to dobrá iniciativa. Spolupracovat mezi sebou navzájem v našich výborech, aby byl náš přístup k těmto právům důsledný a abychom si v jednotlivých výborech nebudovali jakási vlastní sila, když se snažíme vyjádřit význam našich společných hodnot a práv, pokud je o jakousi tu hranici lidských práv. A je to potřeba lépe vysvětlit a lépe o tom naše občany informovat. Takže já přeji všem na této konferenci hodně zdaru a se zájmem očekávám, co tady uslyšíme. Děkuji, Cecílie. Mnohokrát děkuji. A to je pouze příklad dobře fungující a skvělé spolupráce mezi kolegy a výbory tohoto parlamentu. A nyní je mi potěšením předat slovo třetímu kolegovi, konkrétně Pavlu Svobodovi, který je předsedou výboru pro právní záležitosti v tomto parlamentu. Prosím. Děkuji, Cecílie, za to, že jste mě pozvali na zahájení tohoto slyšení o evropském občin, občanství, milí Klóde, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že jsou tu spolu se mnou i předsedové dalších výborů. Je mi líto, že paní Hübner tu dnes s námi být nemůže. Práce našeho výboru v oblasti občanského práva je pro občany zvlášť důležitá, protože jejím cílem je to, aby pomohla rodinám překonat právní potíže, které mohou vzniknout při přesunu z jedné země EU do druhé. Jeden z největších výdobytků v oblasti eh, hmotného občanského práva je eh, tedy nařízení o dědictví. Myslím si, že to velmi důležitý legislativní dokument, že je důležitý pro evropské občany, protože to znamená, eh, že pokud má někdo majetek v několika členských státech, řídí se pouze jednou sadou pravidel a to se týká i tedy nástupnictví a mm, je možno si tato pravidla zvolit. Stále větší počet evropských občanů si tuto možnost volí. Ať už proto, že e, tedy chtějí pracovat v zahraničí, e, studovat v zahraničí nebo požívat důchodu. Často je to tak, že jejich život je rozprostřen do několika členských států. Občané, kteří se rozhodnou žít v jiném členském státě než v tom sem, svém, často e, e, řeší mnohé potíže a to se týká i dědictví na základě e, poslední vůle. Často to může být ovlivněno e, Um, místem pobytu a dalšími aspekty spjatými s jejich uh, národností. Kromě toho uh, se um, převod nemovitostí často řídil uh, právě pobytem a to často mohl být, mohlo být ve třetí zemi, ve třetím členském státě. A proto tedy Eh, potřebujeme tu, tuto situaci zjednodušit, potřebujeme, aby eh, poslední vůle byla platná pro eh, všechny členské státy, kterých se týká. Snažíme se tedy celý proces zjednodušit a proto hm, tedy chceme, aby bylo možno vydat jeden dokument, který by eh, bez dalších formalit umožnil vyřešit veškeré dědictví. To tedy představuje eh, velmi důležitý nástroj který dokazuje, že Evropský parlament bojuje za práva občanů, aby mohli eh, řešit svoje záležitosti ve všech členských státech jednotně, i pokud jde eh, sepsání poslední vůle. Eh, týká se to i rozvodu a odloučení. To je zpráva, kterou spravuje pan Svěvka, který dnes bude na tomto slyšení také hovořit. Jde tedy o spolupráci v oblasti občanského práva, která je už eh, do značné míry eh, upravena eh, v legislativě a týká se to i rozvodu. Kolegové se v poslední době věnovali dvěma tématům, která, které tedy souvisí se společným měním manželů a majetkovými dopady při odluce. Tyto návrhy vyjasňují vlastnická práva párů, mm, kdy každý eh, je z jiného členského státu. Parlament kromě toho bude podporovat legislativu o Um, přeshraničních adopcích. To je velmi aktuální téma, protože mnoho občanů eh, má problémy s uznáváním rozhodnutí v jiných členských státech. To jsou tedy pouze příklady nedávno přijaté legislativy a návrhů, o kterých diskutujeme, které by měly eh, naplnit koncept evropského občanství pravým obsahem. Doufám, že všem se vám naše dnešní slyšení bude líbit a těším se na vaše prezentace a na vaše veškeré podněty. Děkuji. Děkuji, Pavle. Bohužel tu s námi nemůže být Danuta Hübner, předsedkyně výboru pro ústavní záležitosti. Nepodařilo se jí k nám dorazit, omlouvá se, ale požádala mě, abych tady přečetla její projev. Prosím. So the Treaty of Maas- Maastrichtská smlouva z roku 1983 formálně zavedla revoluční koncepci do evropských smluv a totiž právní koncepci občanství Evropské unie. Společně s touto průkopnickou myšlenkou ustavila čtyři základní práva, která náleží všem občanům. Je to pro pohyb na volný, právo na volný pohyb a usazení, právo hlasovat a být volen v obecních volbách, právo na konzulární ochranu v každém členském státě a právo podávat petice v Evropském parlamentu. Dnešní slyšení se bude zabývat těmito čtyřmi občanskými právy, abychom zjistili, jaké máme možnosti pro jejich plnoprávné uplatnění, abychom je případně posoudili a zlepšili. Po Maastrichtské smlouvě poté Lisabonská smlouva dodala občanství formální ústavní status v právním řádu Unie prostřednictvím začlenění do smlouvy o Evropské unii v rámci ustanovení o demokratických principech v článku 9. Každý státní příslušník členského státu je občanem Unie. Lisabonská smlouva také uznává význam účasti občanů na demokratickém životě Unie. Zavádí totiž také nové politické právo, dnes dobře známou Evropskou občanskou iniciativu jako rozšířenou formu uplatňování participatorní demokracie v evropském politickém systému. A jsme rádi, že na tomto slyšení se budeme věnovat i tomuto významnému tématu. A na závěr chci připomenout, že v roce 2001 Soudní dvůr rozhodl, a tady cituji, že status občana Evropské unie má být základním statusem pro všechny členské státy, pro všechny příslušníky členských států, který je jim propůjčen ze zákona. Konec citátu. A toto výjimečné prohlášení znamená, že evropské občanství musí být synonymem sdílených a rovných práv. A proto všichni z nás, občané Evropské unie, máme formální právo diskutovat, posuzovat, vyjadřovat se k těmto právům ale především uplatňovat je. A to je tedy příspěvek Danuty Hybnerové. Ona se k nám ještě dnes odpoledne na tomto slyšení připojí. A nyní přejdeme přímo k prvnímu panelu. Díky kolegové za úvodní slova. A v této části, která je nazvaná jak zajistit, že unijní občanství bude realitou v praxi, máme eh, dva tematické panely. První se týká účinného uplatňování unijního občanství a práv na volný pohyb, na svobodu pohybu. A druhý panel se dotýká příkladů toho, jak uvádět eh, občanská práva v Unii do praxe. Konkrétně jde o přeshraniční konzulární ochranu, rozšiřování veřejných listin a spolupráce v rámci občanského práva. V obou panelech uslyšíme relevantní příspěvky, vyslechneme si europoslance, odborníky, různé účastníky, zástupce Evropské komise na téma praktických aspektů posílení unijního občanství. Budeme se zabývat zbývajícími eh, překážkami, na které stále narážejí občané Evropské unie, když chtějí uplatňovat svá práva podle smluv. A snad také uslyšíme návrhy řešení, jak překonat tyto překážky. A nyní je mi potěšením předat slovo Marie-Hélène Boulanger, která je vedoucí oddělení pro unijní práva občanů a svobodu pohybu na generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Um, members of the vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem velmi ráda, že mohu být eh, dnes v Evropském parlamentu v rámci přípravy eh, další zprávy o evropském občanství. Ráda bych vám představila zpětnou vazbu, kterou jsme získali od evropských občanů při eh, veřejné konzultaci a také při průzkumu Eurobarometru. Všechno to souvisí s evropským občanstvím, o tom jsme právě slyšeli. Ráda bych zopakovala to, co už jsme eh, slyšeli. Co je vlastně evropské občanství, unijní občanství, co jsou práva s ním zpětá. Slyšeli jsme, že evropské občanství je zakotveno ve smlouvách. Vzniklo před více než 20 lety na základě Maastrichtské smlouvy a je to eh, ústřední součást evropského projektu. Budu pravděpodobně opakovat to, co vaším prostřednictvím řekla paní Hübner, a sice to, co řekl Evropský soudní dvůr. Evropské občanství by se mělo stát základním statutem eh, evropských občanů, tedy národních příslušníků, státních příslušníků členských států. Evropské občanství tedy v souladu se smlouvami eh, znamená, že každý státní příslušník členského státu EU e je zároveň evropským občanem, ale evropské občanství nenahrazuje národní příslušnost. Eh, slyšeli jsme, že evropské občanství znamená pro evropské občany eh, práva, například právo na volný pohyb, za určitých podmínek. A když žijete v nějaké členské zemi EU, můžete volit a kandidovat eh, do evropských voleb. Máte právo nebýt diskriminován, máte právo, aby se s vámi zacházelo jako s státním příslušníkem dotyčné země. Kromě toho máte právo na konzulární ochranu. To je právo evropských občanů Eh, žádat o ochranu mimo EU na konzulárním úřadě jakékoliv jiné země EU, pokud dotyčná země v dané zemi eh, konzulát nemá. Je eh, tedy zaručeno, že se s dotyčným účenem bude zacházet stejně. Kromě toho sem spadá právo podávat petice Evropskému parlamentu, odvolávat se k Evropskému ochránci práv obracet se na evropské instituce v jakémkoliv jazyce EU. A nakonec eh, bych ráda zmínila eh, občanskou iniciativu. To všechno nepochybně zazní i během našeho dnešního eh, slyšení. Jsou to práva, která jsou zakotvena ve smlouvách a která jsou kromě toho upravena konkrétními evropskými nástroji. A ráda bych na tomto místě připomněla nedávno přijatou směrnici o konzulární ochraně, ke které se dnes dopoledne nepochybně ještě vrátíme. Jak již bylo řečeno, Evropská komise má povinnost každé tři roky předkládat Evropskému parlamentu, radě zprávu o aplikaci evropského práva o nediskriminaci a o občanských právech. V roce 2010 um, tato zpráva podle článku 25, tak se jí říká, byla poprvé eh, doprovázená, nebo její součástí byla i zpráva o evropském občanství. Druhá zpráva byla zveřejněna v roce 2013 a obsahovala nové návrhy týkající se konkrétních akcí, které by měly zlepšit život evropských občanů. Další zpráva bude zveřejněna v roce 2016, to znamená v letošním roce a při její přípravě Evropská komise zahájila široce koncipovanou veřejnou konzultaci a také dva průzkumy Eurobarometru. To znamená, že Eh, díky tomu budeme eh, moci slyšet, co si o těchto našich snahách myslíte. Pokud jde o veřejnou konzultaci, tak ji zahájila paní komisařka Jourová v září a snažila se od občanů získat zpětnou vazbu, jejich zkušenosti, zprávy v rámci evropského občanství otázky byly koncipovány takto. Byly to konkrétní otázky týkající se zkušeností a konkrétní otázky týkající se názoru. To znamená, že občané mohli vyjádřit svoje zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní, a kromě toho mohli předkládat svoje podněty, nápady, co by se tedy mohlo zlepšit. Ta konzultace byla ukončena v prosinci. Eh, Dostalo se nám více než 2000 reakcí, především od občanů, ale také od organizací občanské společnosti a od místních úřadů, od, e, z akademické sféry, ze všech členských států EU. Pokud jde o profil respondentů, tak na naší webové stránce a také e, v té faktické zprávě, kterou dáváme k dispozici, najdete mnoho informací. Nicméně je to tak, že většina 56% e, byla do věku 40 let. A pokud jde o průzkumy Eurobarometru, tak jsme provedli dva, tak abychom získali názory občanů. Jeden průzkum e, se týkal občanských práv obecně a tento průzkum byl proveden v říjnu roku 2015, druhý se konkrétně týká volebních práv Konkrétně eh, jsme se zeptali 26 550 respondentů. Pokud jde o ty konkrétní otázky, které zazněly, které jsme pokládali, tak se podobaly těm, eh, zhruba se podobaly těm, které byly pokládány při Eh, minulých průzkumech Eurobarometru eh, v letech 2002, 2007, 2010 a 2012. Všechny tyto informace tedy jsou dnes dostupné na webové stránce Evropské komise a najdete tam i eh, tu faktickou zprávu, která je zároveň k dispozici v předsálí na stole. Já jsem velmi ráda, že společně s Evropským parlamentem tedy můžeme pořádat toto slyšení. Byli bychom rádi, kdybychom získali eh, váš názor na konkrétní Eh, kroky. Rádi bychom věděli, jak tedy můžeme zjednodušit život evropských občanů a podporovat evropské hodnoty. My tedy dopoledne především budeme hovořit o tom, jak můžeme zlepšit participaci evropských občanů. Budu se tedy vyjadřovat konkrétně k tomuto tématu. Pokud jde o zpětnou vazbu a o ty závěry, tak bych to ráda popsala takto. První věc, kterou můžeme konstatovat, je to, že se věci zlepšily, nicméně stále ještě je možnost se dále zlepšovat. Průzkumy Eurobarometru jasně ukazují, že evropské občanství, unijní občanství je evropským občanům stále více známo, že si ho stále více uvědomují. Je to tak, že 87 eh, evropských občanů si je vědomo toho, že existuje pojem evropský občan a uvědomují si, že jsou jak eh, státními příslušníky svého státu, tak evropskými občany. Takřka 80 občanů ví, že si nemusí o, tu, o to evropské občanství některak žádat. Zároveň jsme zjistili, že evropské, evropští občané jsou lépe informováni nebo mají pocit, že jsou lépe informováni o evropských e, právech, eh, tento pocit má nyní 43%, dříve to bylo pouze 36%. Jak už jsem řekla, je možno eh, znalosti a informovanost evropských občanů stále ještě zlepšovat. Eh, a to se týká především toho, co mohou občané udělat v případě, že jejich práva nejsou respektována. 57% respondentů v Eurobarometru eh, řeklo, že nejsou informováni o tom, co mohou učinit, pokud jejich práva co by evropských občanů nejsou dostatečně dodržována. Pokud se podíváme na to, kterých práv si jsou evropští občané nejvíce vědomi, tak je to právo volného pohybu a také právo podávat petice, což jsou ty nejznámější nástroje, které jsou nejdůležitější pro evropské občany. 84% a 83% občanů tedy naznačilo, že, jsou, že o těchto nástrojích ví, vědí. Pokud jde o volební práva a právo na konzulární ochranu, tak e, jejich e, znalost nebo informovanost o nich je naopak menší. Pokud jde o volební práva, tak e, tady je ta informovanost sice velmi vysoká. Eh, můj ředitel Polnemis vám o tom řekne podrobněji dnes odpoledne, to znamená, že vám pečlivě popíše, jakou zpětnou vazbu jsme eh, tady získali. Pokud jde o konzulární ochranu, tak je velmi zajímavé, že 75 Evropanů se o neprávem domnívá, že eh, tedy mají právo hledat ochranu na eh, ambasádě velvyslanectví jiného členského státu, i pokud jsou v rámci EU. My se k tomu ještě vrátíme, ale lidé přesně nevědí, co vlastně to právo na konzulární ochranu pro ně znamená. Všechno to znamená, že musíme ještě vynaložit větší snahu, tak abychom lépe informovali občanů, občany, aby si byli více vědomi svých evropských práv, především eh, práv volebních a práva na konzulární ochranu. Eh, kromě toho bych ráda zdůraznila ještě jednu věc, a sice jedna důležitá věc, která vyplynula z toho průzkumu, je to pozitivní názor na volný pohyb osob. 71%, to znamená absolutní většina Evropanů ve všech členských státech EU, má za to, že volný pohyb osob přináší jejich zemi ekonomické výhody což je o 4 více než v roce 2012. Tento pozitivní názor na volný pohyb osob potvrdila i velká většina eh, respondentů ve veřejné konzultaci. Eh, více než 80 konkrétně 81 Evropanů se domnívá, že pokud se Eh, přestěhujeme do jiné členské stá, jiného členského státu EU, tak to eh, podpoří kulturní diverzitu a 77% občanů se domnívá, že to také zlepší vzájemné porozumění. Naopak je to tak, že méně než 20%, tedy konkrétně 16% občanů vyjádřilo názor, že přestěhovat se do jiné člen, členské země vys, eh, vytváří problémy a Eh, to je dáno především praktickými důvody. Evropští občané kromě toho vyjádřili svůj názor na společné hodnoty, na společné hodnoty EU, protože Evropská unie je vytvořena na takových hodnotách, jako je demokracie, základní práva, tolerance. Všechny tyto hodnoty jsou eh, jasně formulovány ve smlouvách. Více než 90 respondentů má za to, že je potřeba učinit více pro to, abychom informovali o tom, eh, v čem tyto hodnoty spočívají, řekli, že by eh, se tak mohlo učinit mnoha způsoby, například eh, při vzdělávání ve školách, 91%, mobilitou mladých lidí 72% a kulturními aktivitami konkrétně 60% lidí se domnívá, že to by mohlo na pomoci. Více než 75% takřka 80 eh, se domnívá, že místní eh, regionální orgány by měly sehrát důležitější roli, větší roli při podporování nebo podpoře evropských hodnot. 88 eh, respondentů naznačilo, že Evropská unie by měla Eh, dát větší možnost eh, vyjadřovat se eh, mladým lidem, Evropanům obecně, Evropanům obecně, a to především tedy v různých ehm, mechanismech dialogu a v konzultacích. A konečně bych se chtěla věnovat zkušenostem respondentů s tím, jak tedy jejich unijní práva, unijní občanská práva mohou eh, zjednodušit jejich život. Je velmi zajímavé, eh, když si uvědomíme, že 90 8 eh, respondentů alespoň jednou cestovalo v rámci EU a více než 80 tak činí více než jednou za rok. Více než 60 eh, respondentů žilo v jiném členském státě EU více než tři měsíce. Většina řekla, že tedy při této příležitosti neměli problémy s uplatňováním svých evropských občanských práv, to je pozitivní vývoj, to musíme zdůraznit. Nicméně stále ještě eh, je to tak, že 36 respondentů řeklo, že nějaké takové potíže museli řešit. A pokud jde o konkrétní povahu těch potíží, tak většina eh, respondentů řekla, že ty potíže byly dány především tím, že správní postupy byly, byly velmi zdlouhavé a komplikované. To se domnívá 69 Eh, nebo nenašli eh, dostatečné informace o tom, jak mohou tedy svoje práva, co by evropští občané uplatňovat. Jak už jsem řekla, jasně to ukazuje, že musíme zintenzivnit naši snahu a musíme zlepšit povědomí evropských občanů o jejich evropských občanských právech. Ve veřejné konzultaci se evropští občané domnívali, že informace eh, Eh, eh, které jsou jim za tímto účelem podávány, se musí zlepšit. 82% respondentů má za to, že praktické informace podávané online eh, by tedy měly být k dispozici lepším způsobem pro ty, kteří chtějí žít v, jiné, v jiném členském státě. 73 respondentů by bylo velmi rádo, kdyby mohli eh, formuláře vyplňovat online. To byl pouze výřez eh, názoru evropských občanů na to, jak bychom jejich život mohli zjednodušit. Kromě toho občané předkládali mnoho zajímavých podnětů, jak bychom mohli zlepšit účast evropských občanů na volbách. O tom budeme diskutovat dnes odpoledne a velmi si tedy ceníme mm, již předem podnětů, které vzejdou z tohoto slyšení. Byli bychom velmi rádi, kdybychom slyšeli eh, nápady, podněty, jak bychom tedy mohli zlepšit eh, uplatňování evropských občanských práv, a to i s ohledem na přípravu další zprávy o evropském občanství v roce 2016. Děkuji. Děkuji paní Bolanče za příspěvek. Ano, je to povzbudivé. I mě trošku překvapuje, že ta čísla jsou natolik povzbudivá. A občané mají určitá očekávání. A teď je na nás, na všech, abychom ta očekávání naplnili. A abychom se pokusili odstranit byrokratické překážky, na které občané poukazují jako na zvlášť negativní. A nyní mi potěšením přivítat paní Gillian Kelly, právní poradkyni Milie, což je eh, nezávislá konzultační firma ze soukromého sektoru. Prosím. Děkuji, paní Werkstrom. Jak už jsem říkala, já jsem z Milie, což je bruselská konzultační firma pro právo a politiku. A my zpracováváme studii pro Evropský parlament o překážkách svobody pohybu a svobody usazení pro evropské občany ve třetích zemích a pro jejich e, příbuzné. A dnes bych vás ráda seznámila s předběžnými závěry naší studie. Předběžné závěry vycházejí ze širšího pohledu na členské státy a ne z detailní analýzy členských států, aspoň do posud. Konečná zpráva bude vycházet z devíti podrobných zpráv za Belgii, Německo, Španělsko, Francii, Irsko, Itálii, Polsko, Švédsko a Spojené království. Získáme tak podrobnější obrázek a širší škálu zdrojů, zvlášť o konkrétním, konkrétní judikatoře v členských státech. Takže v rané fázi jsme nepokrývali Británii, Belgii, Francii, Polsko a Švédsko v těchto předběžných zjištěních, protože čekáme na tyto zprávy od národních odborníků. V této prezentaci se pokusím zdůraznit určité trendy, kterých jsme si všimli, ale je to pouze takové prvotní ohodnocení. A abych některé věci doložila, budu uvádět konkrétní příklady případů, které byly ohlášeny a také stížností členských států. Tyto příklady nemusí představovat reprezentativní obrázek o tom, jaká je situace v daném členském státě. Takže nejprve, abychom si směrnici 2004 38 ES zasněli do kontextu. Tato směrnice má pozbuzovat občany, aby uplatňovali své právo pohybovat se po členských státech a usazovat se v členských státech. A směrnice konsolidovala pravidla, která byla dříve roztříštěna ve všech ostatních předpisech. Celková transpozice této směrnice byla obtížná. V roce 2008 Evropská komise, stejně jako Evropský parlament, podali zprávu o transpozici této směrnice a výsledky byly zklamáním. V té době ani jeden členský stát neprovedl transpozici účinným a správným způsobem v plné míře. Kromě toho ani jeden článek ze směrnice nebyl transponován účinně a přímo ve všech členských státech. V roce 2008 bylo poznamenáno, že značnou část zásadních ustanovení z této smlouvy členské státy, většina členských států, transponovala nesprávně. Šlo o transpozici, která se týkala především práv ostatních rodinných příslušníků, zejména příslušníků třetích států. Šlo o právo na vstup a dostatečné zdroje. Například byly tam problémy při stanovení minimální částky, která je považována za dostatečnou a rozhodnutí nebyla přijímána na základě osobních okolností. Týkalo se to také dokladů totožnosti, vyhoštění a procedurálních záruk. Navzdory snahám zajistit úplnou a účinnou implementaci směrnice ve všech členských státech, důkazy ukazují, že stále ještě přetrvávají překážky, které v Evropské unii brání skutečnému uplatňování práva na svobodu pohybu a usazení pro občany EU a jejich rodinné příslušníky. Na základě našeho počátečního hodnocení se ukazuje, že hlavní překážky představují záležitosti týkající se práva na vstup. Jsou tam především nadměrné požadavky na doklady požadované pro vydání víza a řada členských států také eh, oznámila, že dochází k zamítnutí práva na zrychlený postup pro vydání víza. Další překážka, o které jsme se dozvěděli, byl nedostatek informací nebo matoucí informace, pokud jde o víza. Dále zamítnutí víz nebylo zdůvodněno v řadě členských států. Například rodinný příslušník britského občana, který není ze státu EU a který cestuje s britským manželem nebo manželkou do Irska, nesměl vstoupit do země a nebyl uveden důvod a byl odeslán do země, ze které přijel, bez ostatních rodinných příslušníků. A v tomto konkrétním případě to vedlo například k eh, finanční ztrátě přes 3000 liber nebo eur. Podobné překážky zřejmě panují i pokud je o právo na usazení. Například bylo oznámeno v řadě členských států, že dochází k příliš velkému zdržení při zajišťování povolení k pobytu a při registraci. Například na Kypru v důsledku implementace této směrnice došlo ke spoždění administrativních postupů až o 12 měsíců, pokud je o registrační certifikát. Nadměrné požadavky na dokumentaci k zajištění povolení k pobytu jsou také jedním z problémů z řady členských států. Například v Irsku byl známen případ, kdy žadatel musel doložit povolání, číslo PVS, výpis trestního rejstříku, což je mnohem víc, než požaduje článek 10 směrnice. V řadě členských států byly také ohlášeny nadměrné požadavky na zajištění dokladu totožnosti. A pokud je o eh, hlavní překážky ve vztahu k sociálnímu zabezpečení, dochází ke spoždění, odmítají se výplaty rodinných příspěvků na, na Slovensku. Příspěvky na děti podléhají podmínce povolení k trvalému pobytu. Také jsou problémy eh, se zajištěním dávek nezaměstnanosti. V Rakousku žadatelé, kteří poprvé žádají o dávky nezaměstnanosti, potřebují nejméně 52 týdnů sociálních prací. Chybí koordinace a komunikace mezi národními orgány, to je také jedna z překážek, o kterých jsme se dozvěděli v oblasti sociálního zabezpečení v členských státech. A navíc velice zajímavé zjištění pochází ze Španělska. Od roku 2012 Evropští občané a státní příslušníci z třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky, jsou v podstatě vyloučeni z přístupu k systému zdravotní péče s výjimkou dětí do 18 let, těhotných žen, a nebo případů, které vyžadují naléhavé ošetření. A nyní, pokud je o hlavní překážky a problémy ve vztahu k diskriminaci při přístupu k volnému pohybu a usazení. Analýza předběžných zjištění ukazuje, že velký počet stížností se týká diskriminace na základě státní příslušnosti. To jsme se dozvěděli od řady členských států. Především jde o rozdíl v poplatcích pro státní příslušníky a ostatní občany – a pokud je o odlišná daňová pravidla pro občany z EU a z ostatních zemí, pokud je o ty poplatky, britský student, který v Rumunsku studuje medicínu, si uvědomil, že by neměl platit vyšší poplatky než místní studenti, platil 5000 eur, zatímco rumunští studenti pouze 1000 eur. Příklad různých daňových pravidel pro občany, kteří se pohybují v rámci EU vidíme třeba v Lucembursku. Pokud jde o příspěvky na děti, hraniční pracovníci mají méně výhodné daňové podmínky do té míry, že musí především podat žádost o snížení daní a konkrétně o daňové úlevy, zatímco místní pracovníci ty výhody dostávají automaticky na základě finanční podpory, kterou poskytuje příslušný členský stát pro jejich děti. Nedůsledný přístup k uznávání partnerství je překážka pro evropské občany a příbuzné z třetích zemí partnerství partnerů stejného pohlaví při uplatňování na práva na volný pohyb. Například partnerství je možné registrovat v České republice pouze tehdy, pokud jeden z partnerů je českým státním příslušníkem. To vylučuje eh, občany z jiných členských států EU, kteří vstoupili do registrovaného partnerství. Nemohou to partnerství registrovat v České republice. Pokud je o diskriminaci na základě etnického původu a rasy, diskriminace vůči Romům při uplatňování eh, práva na svobodu pohybu a usazení byla také ohlašována například v Lucembursku. Mají Romové problémy s registrací Romové nemohou v Lucembursku žít eh, v karavanech, protože kempy nejsou považovány za platnou adresu a nemohou se použít pro účely registrace. A teď krátce závěry z těch předběžných zjištění z naší studie. Zdá se, že jsou problémy s implementací směrnice ve vnitrostátním právu. Více než deset let po přijetí směrnice přetrvávají praktické překážky pro svobodu pohybu a svobodu usazení pro naše občany. Tendence, které se objevují, jsou takové, že eh, administrativní překážky a byrokracie spoždění, nadměrné požadavky na doklady, nesprávné informace, nedostatečná spolupráce mezi národními orgány představují největší překážky pro občany EU i pro jejich rodinné příslušníky, kdy se snaží získat právo vstupu a právo usadit se a přistupovat k sociálnímu zabezpečení v jiných zemích. Kromě toho příslušníci rodinní, příslušníci třetích zemí narážejí na největší překážky z hlediska svobody pohybu a poslední věc byl velký počet stížností na diskriminaci na základě státní příslušnosti, zejména pokud je o rozdíly v poplatcích a daňová pravidla. Mnohokrát děkuji. I thank you very much for your Děkuji vám za, vaši, za váš projev a nyní uh, bude mít slovo pan Sten Ileborg, což je člen představenstva organizace Europeans Throughout the World, eh, zastřešující organizace národních organizací pro osoby žijící v zahraničí. Prosím, máte slovo. Bohužel bez mikrofonu. the right one. Okay, here we are. Yeah. So I'll try again. Pokusím se tady začít ještě jednou. Děkuji Evropskému parlamentu, všem výborům, které jsou tu dnes zastoupeny, Evropské komisi za to, že tedy ehm, tady mohou promluvit ti, kteří využívají volný pohyb osob. Eh, pro nás je tedy eh, evropské občanství skutečností, Eh, jeden náš člen řekl, že tedy eh, občanství je právo mít práva. Já si myslím, že o to jde, jaká práva eh, máme a která práva je těžké uplatňovat. Lidé, o kterých hovořím, jsou ti, kteří tedy uplatňují právo na volný pohyb osob a jejich více než si myslíme, jejich více než 14 milionů. 14 milionů evropských občanů žije nebo pracuje v jiné zemi, než je ta jejich vlastní. Pokud se podíváme na celý svět, tak i tady žijí evropští občané, celkem 80 milionů evropských občanů Eh, žije nebo pracuje mimo svoji zemi. Je velmi obtížné získat konkrétní čísla. Je velmi obtížné spočítat ty lidi, eh, kteří se tedy vydají do zahraničí. Naše organizace eh, je zastřešující organizací pro národní organizace pro lidi žijící v zahraničí. My se tedy snažíme starat o všechny občany prostřednictvím toho, že se staráme o ty národní organizace. Jde o to, že jim tedy nabízíme potřebné informace, spolupracujeme s komisí a s dalšími organizacemi. Myslím si, že je velmi dobré, že tady, eh, tady komise a eh, předsedové výborů prezentovali eh, zpětnou vazbu, ale já si myslím, že o eh, volném pohybu osob nemůžeme hovořit bez toho, abychom zmínili uprchlickou krizi. Proč tomu tak je? Já si myslím, že eh, většina z nás už si je většina, většinou vědomá, že volný pohyb osob je ohrožen. Bylo tomu tak již před uprchlickou krizí a uprchlická krize to ještě zhoršila a proto je tedy velmi obtížné bránit práva evropských občanů, tak jak řekla paní předsedkyně, je velmi obtížné rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi migrantů. Vidíme to každý den, jsou tam obrchlíci, eh, kteří tady hledají ochranu, jsou tu evropští občané, kteří se pohybují v rámci EU a kromě toho jsou tu i imigranti z jiných částí světa, kteří sem přicházejí, tak aby eh, zde našli nové šance, nové příležitosti. A lidé mají někdy potíže s tím, aby eh, rozlišili jednotlivé skupiny eh, těch příchozích, jaké jsou jejich práva. Eh, někdy mají ty potíže i samotné místní úřady. Je potřeba tedy nazývat věci správným jménem. To je velmi důležité. Je naprosto zásadní, abychom měli k dispozici detailní statistiky, a abychom zaručili, že eh, budeme tedy správně měřit a prezentovat dopady mobility v rámci EU. Někdy se tedy objevuje mm, pokus o jakési strašení. Někdy jsou za tímto účelem i zneužívány statistiky a jsou směšovány ty migrantů, o kterých jsem hovořil. Tím tedy vzniká atmosféra, kterou je eh, možno zneužít eh, k politickým důvodům. Já si myslím, že eh, skutečně můžeme hovořit o jakémsi strašení. Pokud se tady na to podíváme, pokud se podíváme na současnou situaci, tak zjistíme, že více než 14 milionů evropských občanů žije v zahraničí. Nicméně trendy v rámci EU jsou eh, diferencované. Pokud to budete měřit, tak zjistíte, že se nepohybují eh, občané těch původních eh, členských států EU. jsou to hlavně občané těch nových členských států, které vstoupily do EU po roce 2004. Těch je 5,6%. V těch starých členských státech je to pouze 1,2%. To znamená, že migrace tady probíhá z východu na e, západ. Pokud se podíváme e, do historie, tak e, zjistíme, že lidé například odešli z Jirska do, do Spojených států a tam zůstali. Nicméně nyní má ta migrace mnohem cirkulární, mnohem více cirkulární a charakter. Lidé odejdou z východu na západ EU a pak pokračují. To znamená, že tady mají, máme e, co dočinění s novým konceptem, kterému říkáme homecoming. Například v pobaltských zemích máme konkrétní problém. E, poměrně velká část tamnějšího obyvatelstva odešla do zahraničí. A to tedy vede určitému odlivu mozku, protože ty země eh, přicházejí o mladé perspektivní země. To znamená, že eh, tam se dokonce i ministerstva snaží o to, aby se ti lidé vrátili, aby se vrátili ze zahraničí a Musím říci, že se to netýká pouze, i Balc- pouze pobaltských zemí. Dokonce i eh, Švédové se snaží přimět své občany, aby se vrátili z jiných členských států EU zpátky do Švédska. A Nyní bych se rád zaměřil na některá konkrétní opatření. O to požádala paní předsedkyně, o tom hovořila komise, proto e, tu jsme. Jaká konkrétní opatření navrhujeme? Obecně vzato jde o to, abychom bránili volný pohyb osob, právo na volný pohyb osob, abychom ho udrželi. To tedy velmi účinně činí Evropská komise. My tedy navrhujeme Evropské komisi a Evropskému parlamentu, aby tak činili i nadále. Především tak musí činit komise, protože je takzvanou strážkyní smluv v minulé prezentaci jsme slyšeli mnoho o tom, že tu jsou ještě další možnosti zlepšení. To znamená, že je potřeba i nadále bránit smlouvy. Při ekonomických potížích členské státy omezují sociální benefity, o tom určitě uslyšíme, to znamená, že to musíme eh, bránit volný pohyb osob, musí tak činit Evropská komise musíme o tom více informovat veřejnost tím, že zvyšujeme povědomí o volném, pohyb osob, o volném pohybu osob, tak se často opíráme o judikaturu Evropského soudního dvora. Víme, že bylo rozhodnuto o konkrétních případech, nicméně jsou tu velmi důležitá rozhodnutí, která se toho týkají a která ovlivňují volný pohyb osob a právě proto navrhujeme monitoring. Monitoring rozhodnutí Evropského soudního dvora to tedy doplňuje tu zprávu o evropském občanství, která je vydávána každý tři, každé tři roky a o které hovořila paní Boulanger. Myslím si, že tento monitoring judikatury Evropského soudního dvora by měl doplnit. Kromě toho musíme usnadnit a vylepšit volební práva. Mohli bychom vylepšit elektronickou registraci při volbách. Někdy to nefunguje optimálně. Jak řekli někteří respondenti, my tedy neme to, že by eh, bylo velmi dobré pro lepší uplatňování práv, kdyby eh, tedy ne, mm, kdyby bylo možné hlasovat po internetu. V těch prezentacích, které právě zazněly, jsme viděli, že problémy se mají, mm, te, koncentrují tam, kde se eh, koncentruje i volný pohyb osob. Vidíme tady tedy možnost eh, fondu Solidarity pro volný pohyb. Eh, není to fond nový, je to nástroj v rámci politiky soudržnosti EU, jejímž cílem je to, aby napomáhala místním orgánům tehdy, když tedy na daném území, v dané komunitě dojde tedy k nějaké um, mimořádné situaci. Kromě toho musíme vystupovat jednoznačně proti tomu strašení, o kterém jsem hovořil. A to je smysl těch našich návrhů, které předkládáme. My jsme sepsali dopis, který to všechno schrnuje. Ten dopis jsme poslali paní Jourové, panu předsedovi Junkrovi, panu, před, eh, panu komisaři Termancovi a také paní komisařce eh, Tyson. Navrhujeme to, aby byl vedený strukturovaný dialog o volném pohybu osob. Pokud máte problém, tak můžete eh, udělat dvě věci. Buď strčit hlavu do písku a čekat, až se to vyřeší, a nebo se tomu problému můžete postavit. A já si myslím, že komise eh, vypěstovala dobrou tradici, dialog s občany. A já si myslím, že právě v tomto smyslu eh, bychom s tím měli nakládat. Měli bychom se tedy věnovat volnému pohybu osob a poskytnout veškeré eh, ty Eh, strukturované informace, které nám tu dnes představila zástupkyně komise. Musí to být velmi konkrétní a proto bych rád přednesl některé konkrétní věci, které děláme. My jsme velmi aktivně spolupracovali s Eurostatem. Na podzim se bude konat uh, fórum a jedna z částí se bude věnovat právě uh, Ehm, statistikám o migraci. Kromě toho tu byla dostatečně podrobně popsána ta veřejná eh, konzultace, kterou také považujeme za velmi důležitou. Eh, a nyní k tomu internetovému hlasování. To je také velmi konkrétní věc. Mm, tady v Evropském parlamentu se 24. května roku 2016 bude konat seminář eh, který organizujeme společně s paní poslankyní Makovej a také e, za spolupráce s evropskými poskytovateli e, systému pro elektronické hlasování. Tento seminář se tady bude konat 24. května tady v Evropském parlamentu doufáme, že to velmi aktivně přispěje nebo velmi konkrétně a účinně přispěje k řešení některých eh, našich problémů. Děkuji, pane Ileborg. Bylo velmi povzbudivé poslouchat vaše slova a v určitém smyslu to bylo i velmi překvapivé. V každém případě vám děkujeme, že jste nám poskytl eh, inspiraci pro to, abychom se tedy stavěli proti tomu strašení, ke kterému tady dochází, jak jste sám řekl. A nyní eh, na, dám slovo paní Joe Show, aby se podělila o své názory. Prosím. Close, close by. Thank you very... Mnohokrát děkuji a děkuji organizátorům tohoto slyšení za to, že jsem dostala příležitost vyjádřit se. Já jsem univerzitní profesorka a výzkumná pracovnice, takže zřejmě nebudu tolik mluvit o konkrétních opatřeních. Spíš jsem tady, abych si vás poslechla, abych se nechala inspirovat tím, co dělá třeba pan Libok. Ale možná se pokusím tak trošku přispět k dalšímu porozumění. Samozřejmě, unijní eh, občanství, jak už bylo řečeno, je zakotveno ve smlouvách objevilo se tam v pozdější fázi. Svoboda pohybu osob už platila několik desítek let předtím, než došlo k formalizaci koncepce občanství Evropské unie v roce 1993. A výsledky se začaly projevovat někdy na začátku tohoto tisíciletí, včetně judikatury o diskriminaci. Na to už jsme tady několikrát odkazovali mimo jiné na to, že to má být jakýmsi základním statusem pro občany členských států. Samozřejmě zákonodárci neseděli se založenýma rukama, jak všichni víme, v roce 2004 byla přijata směrnice o právech občanů. Nicméně byla to jakási konsolidace předchozích nástrojů. Nicméně zavádějí se tam i nějaké klíčové změny ve statusu občanských Eh, evropských občanů. Je tam například právo na trvalé usazení pro ty, kteří jsou v členském státě pět let nebo více a byly zavedeny také další legislativní změny. Já myslím, že je důležité, abychom si trošku zasadili ty věci do kontextu, abychom pochopili, proč v podstatě probíhají ty diskuze, jejich jsme tady dnes svědkem a omlouvám se, pokud budu trošičku opakovat některé z těch důležitých věcí, o kterých už mluvil pan Ileborg. Evropská unie se dramaticky mění v posledních letech, protože přistoupily další členské státy v roce 2004, 2007 a 2013. Samozřejmě je tam také velký počet států, které prošly eh, ekonomickou a politickou transformací po roce 1989, což mělo významný dopad na trh práce. A to vedlo k migračním tokům z východu na západ a někdy i zpět. A zdá se, že to politické elity ve všech členských státech úplně nečekaly. Jen malý počet států, jak dobře známo, neuplatňoval dočasná omezení pro přístup na trh práce pro občany nových států ze střední a východní Evropy, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004. A Británie byla samozřejmě i jedním z těch mála států, které neuplatňovaly tato omezení vedle Švédska. Nicméně pouze několik let na to ekonomické rozdíly, které vedly k těmto tokům, bylo potřeba stále více vidět ve spojení s globální finanční krizí z roku 2008. Tam vznikla v důsledku určitých rozhodnutí politických aktérů, krize státního dluhu v eurozóně, kterou vidíme dnes, vedla mimo jiné k zavedení výrazných politik úspor v řadě členských států a to potom vedlo k významnému prvku, opakuji, po mnoha letech migrace ze severu na jih vedle toho pohybu z východu na západ. A konkrétní faktory, které ovlivňovaly ekonomiky na začátku tohoto tisíciletí a v druhém desetiletí, vedly ke koncensu mezi voliči, pokud je o emigraci obecně. Patří k tomu mimo jiné strach z integrace určitých migrančních komunit a to souvisí s představami veřejnosti, že máme nějaký problém s bezpečností. A zdá se, že tyto obavy potvrdila uprchlická a migrační krize, která vypukla v Evropské unii v roce 2015 a 16, zejména v důsledku konfliktů a nestability v blízkém zahraničí. A ve značné míře tyto obavy vedly k tomu, že voliči hlasují proti eh, stranám, které jsou pro imigraci. Kromě toho panuje dojem, že liberalizace sektoru služeb v EU otevírá možnosti pro zneužívání platebních podmínek a zvyšují se rozdíly v platech v důsledku nadnárodní spolupráce protože dochází k tomu, že se lidé vyhýbají pracovně právním předpisům v hostujícím státě a vysílají pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na základě podmínek v domovském státě. A v této souvislosti je tedy globalizace v podstatě zprosté slovo a e, dochází k podkopávání sociálního kompaktu v jednotlivých členských státech a poškozuje to organizované pracovní síly. A tato forma euroskepticismu je vidět v řadě členských států, rozhodně tam, kde organizovaní pracovníci mají velký vliv na politickou sféru. Ale celkově bych řekla, a to je důležitý kontext podle mě, znamená to, že práva na volný pohyb jsou vnímána jako součást problému z hlediska státy suverenity a ne jako prvek řešení, abychom na základě suverenity kolektivně řešili výzvy. Veřejná mínění, průzkumy veřejného mínění, jako ten, o kterém jsme slyšeli dnes, ukazují, že svoboda pohybu může být současně jedním z nejvíce oceňovaných i nejobávanějších principů procesu integrace. Takže tento kontext je podle mě důležitý, protože musíme chápat, jak svoboda pohybu v členských státech ovlivňuje situaci a jak na to členské státy reagují. A v tomto smyslu naprosto souhlasím se závěry kolegů z Milie, že záležitosti, které se týkají svobody pohybu a narušování práv na svobodu pohybu, se týkají zejména těch, kdo jsou na okraji uplatňování těchto práv, kde svoboda pohybu začíná být hodně spojená s vnitrostátním právem o imigraci a proto práva pro příslušníky, pro, státní, pro rodinné příslušník, právo na usazení a podobně a vyřešení nebo rozlišování na dobré a špatné migranty eh, se stává otázkou, kterou je potřeba dále řešit, abych se zjistilo, jaké překážky se v těchto skupinách projevují. A nejde o to, že členským státům nezáleží na tom, že by implementovali svobodu pohybu. Naopak, já myslím, že velká většina členských států po většinu času chce dodržovat zákon a implementovat svobodu pohybu v EU, protože jenom tak mohou naplnit závazky, které na sebe vzali a ty závazky pak mohou být důvěryhodné ve vztahu mezi členskými státy. A v tomto ohledu se snaží najít jakousi cestu mezi politickými tlaky doma, kolem těch otázek imigrace, a na druhou stranu mezi důvěryhodností svých závazků vůči ostatním členským státům. Já bych tedy řekla, že když se díváme na konkrétní opatření, neměli bychom se zabývat pouze těmi oblastmi, kde je možné něco zlepšit. Nejde o to, že bychom v mnoha oblastech měli mít víc práv, ale spíš o implementaci a evropenizaci, abych tak řekla. Nakolik je svoboda pohybu zakotvena do právní a administrativní kultury členských států. A proto si myslím, že je důležité zabývat se tím, jak členské státy reagují na výzvy, které přináší svoboda pohybu a pokusit se nějakým způsobem využít strategie, které uplatňují. A proto já ve svých publikacích říkám, že členské státy uplatňují tři různé strategie, aby rozšířili svůj manevrovací prostor. A to ve vztahu k právům na svobodu pohybu. Využívají veškeré nejistoty, schopnost najít si nějaký svůj vlastní manevrovací prostor v rámci platných pravidel. A je neuvěřitelné, že i po 50 letech, kdy začala svoboda pohybu platit, stále přetrvávají určité nejistoty. A myslím si, že, a to není jenom případ Británie, státy stále více využívají jednotlivé prvky práva. Právo imigrační, právo na svobodu pohybu. A proto si myslím, že třeba zdůrazňovat také svobodu pohybu z hlediska kultury. A musíme mluvit o zneužívání tohoto práva. I když samozřejmě nemáme plné důkazy toho, že k tomu dochází, je to velká výzva. A poslední věc, myslím, že členské státy jsou připravené změnit zdroje, ze kterých to všechno vychází a proto bylo zajímavé slyšet, co jste říkala na, na úvod vy, paní předsedkyně. Říkala jste, že parlament je zákonodárcem, pokud jde o práva na svobodu pohybu a je potřeba také obhajovat práva občanů v legislativním procesu. A já myslím, že v nepříliš vzdálené budoucnosti se může stát, že svoboda pohybu se vrátí na stůl zákonodárcům a bude zajímavé vidět, jaké zájmy se projeví mezi různými zákonodárci, protože evropská legislativa je velice složitá záležitost a ty instituce jsou velice rozmanité. Já jsem eh, mluvila o občanech, kteří se svobodně pohybují, ale samozřejmě ti představují pouze menšinu. A já se také těším na dnešní odpolední diskuzi o otázkách politické participace, protože já myslím, že pak budeme schopni také mluvit o té druhé velké skupině, mnohem větší skupině evropských občanů, kteří jsou stále, nejsou v pohybu. Takže to je vše. Děkuji. Děkuji, paní Šo, děkujeme za příspěvek. A k vašim otázkám se ještě vrátíme dnes odpoledne. A nyní předám slovo kolegyni z výboru Libe, paní Lauře Feraře, která je zpravodajkou pro základní práva za rok 2013 a 2014. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Buongiorno. Děkuji, paní předsedkyně a každého z vás chci pozdravit. V kontextu, kdy skutečně ta krize zanechává stopy na evropských občanech, je potřeba si říct, jak má vypadat Evropa občanů, kde bychom měli mít, bychom měli mít nejenom povinnosti, ale i práva. Měla by to být eh, transparentní Evropa bez diskriminací. A občan by měl znát vlastně všechny aspekty každodenního života. To je pro něj naprosto zásadní přístup k informacím, dokumentaci eh, státních eh, úřadů, eh, sociální zabezpečení, právo na práci, zdravotnictví, zkrátka na veškerá aktivní a pasivní práva. Tak v té zprávě pro roky 2013-2014, kdy jsem byla zpravodajkou, bylo řečeno, že aktivní občanství EU eh, e musí být ještě posíleno o větší účast, zapojení občanů, aby vlastně skutečně občané mohli být těmi posledními, kdo se mohou vyjádřit k tomu, co dělají instituce. A tím by vlastně instituce získaly větší legitimitu, protože by odpovídaly potřebám, lépe potřebám občanů ať už jde o základní práva, nebo ať už jde o možnosti občanů eh, prosadit si ochranu svých práv. Samozřejmě, že první právo je právo na dobrou zprávu věcí, jak ji potvrdila charta. A také jsme viděli, že spousta účastníků si myslí, že jsou dobře informováni o, 20, o, o svých právech a teprve jenom 26% z nich věděl, na které instituce se obrátit v případě nouze. Takže pokud e, občané mají určité povědomí o svých právech, o těch základních právech, ano, to určitě, ale pak je potřeba zdůraznit ještě něco, když potřebu vlastně ochránit eh, ty, ta, ta základní práva věcně de facto. A to pomocí postupů kratších, otevřenějších, abychom skutečně ty občany mohli chránit. A tady je potřeba zdůraznit, že samozřejmě Charta základních eh, práv, stejně jako zdroje primárního práva, smlouvy, definuje oblast působnosti charty spíše restriktivně protože ta práva, kterou mohou využívat, eh, ať už fyzické či jiné osoby, vlastně se mohou odvolávat, obracet se na soudy. Ale v podstatě jde o to, že musíte mít skutečně osobní zájem, specifický zájem, anebo musíte jít cestou eh, předběžné otázky, ale to, to trvá nějakou dobu. Čili je potřeba mít nástroje, které budou koncizní, aby se zajistil dialog, demokracie, legitimita, legitimnost v podstatě našich úřadů právě tím, že se e, posílí používání těchto nástrojů. A to je to, co v podstatě očekávají občané od institucí. Vzhledem ke lhůtám, které existují, vzhledem k tomu, kdy je to vlastně zadáno na, na program, na pořad dne, tak jsou občané dosti zklamáni a ne všichni mají tu ekonomickou možnost se jít zúčastnit osobně našeho zasedání, zasedání petičního výboru. Takže a pak tady mají před sebou většinou jednu, dvě osoby, které jsou ochotny o tom vůbec mluvit, což podle nich není skutečná diskuse. Pouze dvě třetiny občanských iniciativ jsou prohlášeny za přípustné. A často ty, ta odůvodnění jsou velmi obecná a musím ještě zdůraznit, že ke dnešku žádná ta iniciativa občanů nevedla k evropské iniciativě. To znamená, že ti občané pak o to nemají další zájem. Ten pocit, že patří k EU, je pro každého občana jiný. V podstatě jde vždycky o to, co dovedou instituce, evropské instituce zajistit, to, co jsou schopny zařídit, proto aby ten občan mohl toho občanství skutečně využívat. Informace, které by zapojily občany do rozhodovacího procesu, by měly být jednoduché, přípustné, trvalé a měly by ukazovat, jaké jsou veškeré ty nástroje, které jsou k dispozici. Také je potřeba zajistit přímé efektivní nástroje, co se týče ochrany základních práv a uprávního státu je to tak, že pouze takováto opatření mohou zaručit eh, evropské občanství. Děkujeme, Lauře. A děkujeme za to, že jste přišla a že jste eh, prokázala, že se jedná o společnou akci mnoha výborů. Nyní bych ráda předala slovo paní Viny Sofie Fichtbauer, která je jednou z mnoha eh, předkladatelů peticí. Bude hovořit o velmi praktickém aspektu, který souvisí s uplatňováním práva na volný pohyb, os- pohyb osob, musím říci, že to je velmi zajímavá věc. Jsem velmi ráda, že jste přijela mezi nás a že se s námi podělíte o vaše zkušenosti. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji vám jsem nervózní, tak se mi trochu chvěje hlas, protože nejsem zvyklá hovořit před tolika lidmi. Jmenuji se Vinny Sophie gebel Fichtbauer nebo Vinny Sophie Fichtbauer podle toho, v jaké zemi se právě nacházím. Jsem německá občanka, žila jsem 18 let v Dánsku, vzala jsem si Dána, máme dvě děti, které mají dvojí občanství. Eh, můj manžel měl příjmení Goebel, já jsem se jmenovala Fichtbauer a když jsme se v roce 2011 vzali, tak jsme se rozhodli, že budeme používat příjmení mého manžela jako to střední, takzvané střední jméno a to moje příjmení jako příjmení. To vlastně odpovídá dánské legislativě. To znamená, že všechny, všichni členové rodiny se v Dánsku jmenují Goebel Fichtbauer. Eh, moji, eh, moje děti mají stejné jméno i v Německu, protože německé Eh, orgány tedy přijaly to, že mají dvojí občanství. Nicméně, když jsem si já chtěla v Německu požádat o příjmení Goebbel eh, Fichtbauer, tak to bylo zamítnuto. V Německu tedy to střední příjmení není považováno za součást jména, zatímco v Dánsku je naprosto běžné, že když se vdáte, tak eh, zahrnete do svého příjmení i příjmení manžela. Poradili mě, abych se nechala eh, přejmenovat na Gebel Fichtbauer eh, s pomlčkou, nicméně ani tato žádost nebyla při, přijata. I ta byla zamítnuta, to znamená, že to v podstatě znamená, že mám jiné příjmení než, než zbytek mé rodiny. Když jsem si na to stěžovala, tak mě bylo řečeno, že je možnost, si jméno změnit na Gebel Fechtbar, ale pouze tehdy, pokud budu souhlasím, souhlasit s tím, že to příjmení změním retroaktivně. To znamená, že by mě byl eh, vydán nový rodný list, a znamenalo by to, že bych se vlastně těch posledních 25 let eh, jmenovala jinak. To by jednak znamenalo, že se budu jmenovat jinak než mý sourozenci, ale kromě toho bych měla obavu, že nebudou platit moje bývalé dokumenty, ať už, je to, eh, ať už jsou to různá vysvědčení nebo diplom z vysoké školy. To znamená, že v podstatě mám dvě různá příjmení ve dvou různých členských státech. A Zároveň to znamená, že nemám stejné jméno jako zbytek rodiny, protože oni mají jiné, eh, evropské, eh, jiné občanství než já. Může to tedy představovat problémy v každodenním životě, a to odhlédnu od těch osobních záležitostí. Já nikdy nevím, který osobní průkaz mám předložit. Já si myslím, že mobilita evropských občanů by byla mnohem jednodušší, kdyby dva evropští občané s dvěmi různými občanstvími měli možnost se řídit jednou legislativou, pokud jde o příjmení, když spolu uzavřou sňatek. Protože by bylo velmi pěkné, kdybych mohla mít stejný, stejné jméno, stejné příjmení jako zbytek mé rodiny. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám za tento příspěvek a nyní bych vás chtěla představit jako Vinny Sophie Goebel Fichtbauer, což je mnohem smysluplnější než to, jak jsem vás e, představila na začátku, protože je nepochybně vaším právem, abyste si rozho- rozhodla o tom, jak se chcete jmenovat. A myslím si, že by komise tedy měla učinit všechno e, pro to, aby tento případ prověřila a vám děkujeme, protože vy jste jako individuální osoba učinila hodně pro to, aby každý měl možnost rozhodnout, Eh, o svém příjmení. Ne pouze o svém životě, ale také o svém příjmení. To znamená, že vám jménem evropských občanů děkujeme za vaši odvahu, za vaši angažovanost, za to, že jste tedy ten případ eh, sledovala a pod, prosazovala až do eh, samotného konce. A nyní tedy budeme mít možnost krátké diskuze po těchto velmi zajímavých prezentacích. Všichni v auditoriu mají možnost klást otázky. Nicméně bych vás ráda upozornila na to, že aby bylo možné, eh, eh, aby hovořilo co možná nejvíce lidí, omezíme řečnickou dobu na dvě minuty. Můžete tedy klást otázky na adresu panelistů, můžete předkládat svoje podněty. Když eh, se přihlásíte, tak se nejprve prosím představte. Prosím. Vzadu se přihlásilo několik eh, pánů, ale nejprve eh, promluví eh, paní Ždanoka, naše kolegyně z frakce Zelených. Já jsem členka skupiny Zelených, jsem členka petičního výboru. A mám otázku na paní Bulanže. Vy jste zmínila čtyři body z Maastrichtské smlouvy. Svobodu pohybu pracovních sil – Ale v návaznosti na tu poslední petici. Týká se to práva na rodinný život. V případě přeshraničních rodin nebo přeshraničních sňatků. Takže máte za to, že porušení tohoto práva je také porušením práva na svobodu pohybu v rámci EU, protože když mluvíme o porušování rodinných práv, Komise nám říká, že nemáme žádný příslušný evropský předpis. A samozřejmě toto je velice specifická záležitost. V petičním výboru většinou řešíme otázky dětí, problémy s dětmi v takových rodinách a konkrétně odebrání dětí. teď se zabýváme nařízením Dublin 2. A tam se vyskytuje takový právní problém, že máme definici obvyklého pobytu dítěte a není jasné, co to vlastně je, ale je to pojem z tohoto nařízení, vychází z článku 15 a to umožňuje převádět tento případ z jednoho soudu na jiný. A v této věci, například v naší zemi, byl případ, který se týkal Británie a šlo o odebrání dvou dětí. Litevské rodině, byla to smíšená rodina, která žila v Británii Lotyšsko podalo žádost, Lotyšské ministerstvo spravedlnosti podalo žádost o převedení tohoto případu k Lotyšskému soudu, ale žádost byla zamítnuta. Už budu končit, paní Wikström. Podle našich statistik pouze za poslední dva měsíce došlo k 11 případům. 11 dětí bylo odebráno rodinám lotyšských občanů v posledních dvou měsících v Británii. Já myslím, že pozbíráme víc otázek najednou a potom se můžeme obrátit na panelisty. Nejprve dám slovo kolegům a potom také ostatním účastníkům, ale nejprve Jana Tum ze skupiny ALDE a pak pan Juan Fernando López Aguiar. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Evropské občanství dnes neznamená jenom práva, včetně svobody pohybu, ale e, týká se to také hodnot. Ale jak víte, já jsem z Estonska. My máme 87 tisíc takzvaných neobčanů, kteří nepřijeli do Evropské unie za poslední deset let. Někteří z nich se narodili v Estonsku a v Lotyšsku je podobný problém. Takže nejde jenom o pohyb, jde také o hodnoty. Ale přístup k občanství EU je možný pouze prostřednictvím národního občanství a ve většině případů postupy pro eh, naturalizaci nesouvisí s evropskou dimenzí, evropskou integrací a tak dále. Velice často je dobrý důvod domnívat se, že v některých členských státech může být přístup k občanství diskriminační a ta diskriminace může vycházet eh, z etnického původu, z jazyka a podobně. Uh, Myslíte si, že potřebujeme nějakou harmonizaci, pokud je o přístup k občanství v Evropské unii? Jinými slovy, měly by členské státy zdůraznit eh, tuto dimenzi a přizpůsobit své postupy, protože pokaždé, když slyším ta krásná slova o evropských občanech a právech evropských občanů, mám s tím opravdu velký problém, protože mi není jasné, co to vlastně je, to evropské občanství z hlediska praktického života. Pokud žijete v Evropě, platíte daně, narodili jste se v Evropě, ale nemáte právo volit v místních volbách, jste evropský občan? V tom smyslu, jak o tom mluvíme tady? Děkuji, Juan Fernando. Thank you. Precisely I was trying to... Děkuji. Chtěl jsem zmínit tento konkrétní bod. Jde mi o to, že když lidé žijí v nějaké evropské zemi a nemohí, nemohou vy, uplatňovat svoje evropská občanská práva, já jsem pečlivě sledoval všechny ty technické problémy spjaté s uplatňováním práva na volný pohyb osob v EU. Ale Rád bych se k tomu vyjádřil ještě, nebo rád, byl bych rád, kdyby paní Boulanger se mohla ještě podrobněji vyjádřit k tomu, jakou praktickou pomoc to mohou eh, využít eh, lidé, kteří žijí v jiné členské zemi a, u a nejsou, nemohou uplatňovat svoje občanská práva. A druhá věc, velmi důležitý je politický kontext. A bohužel ten politický kontext je často poměrně negativní, demotivující. Rád bych vyzdvihl význam toho, že tady dochází eh, k krizi evropské identity a ke spochybňování hodnot, práv a demokratické účasti evropských občanů účasti na demokratickém procesu. Musíme si uvědomit, že ten politický kontext se zhoršuje, je to velmi demotivující a to, je, eh, a to brání tedy dalším krokům v naplňování evropského občanství. A nyní pan Marta prosím, máte slovo. Euh, Děkuji mnohokrát. Jenom pár poznámek těm, těm diskusím dnes dopoledne. Už tady bylo několikrát řečeno, že občanství EU znamená mít právo volit, mít právo na určitou ochranu. Ano, to všechno je výborně, je pravda, že musíme nějak tyto hodnoty hájit, ale nestačí to. Nestačí to pro občana EU. Dnes se cítíte francouzem, španělem, italem a máte v podstatě jistotu, že v mé vlastní zemi, tam, kde prostě jsem, mohu usadit, mám stejná práva jako všichni ostatní občané, ostatní francouzi, ať už žijí na východě, západě, jihu nebo, nebo severu. A už to tady bylo řečeno několikrát a mně se zdá, že tato práce je velmi důležitá, protože vykazuje, ukazuje, co potřebujeme v podstatě napravit. A dnes vlastně této náprava ještě neexistuje. Bylo slyšení o tom, zda občané každé, kdybychom takové slyšení udělali a ptali se občanů, zda se cítí občany své země, tak možná budou říkat a EU budou říkat eh, čím dál tím méně. Máme tu problém s ekvivalentností diplomů, například eh, právo na volby podle toho, zde, zda odejdete na nějakou dobu ze své země a tak dále takže občanem se můžeme cítit jenom, jestli je to všeobecně uznáváno. Máme tu diskriminaci v zaměstnávání a tak dále. Jak se můžeme cítit evropskými občany, když má Evropa 25 milionů nezaměstnaných a rada Evropský parlament, komise hovoří pouze v uvozovkách o hospodářských svobodách a velmi málo se hovoří o sociálních svobodách. Možná je to i to, podle mého názoru, pokud se to nenapraví, tak to v podstatě e, brání té správné ochraně. A je potřeba tak učinit, aby se ty občané cítili lépe chráněni všude v Evropě. Děkuji mnohokrát. Um, Navrhuji, abychom nyní dali možnost vyjádřit se k tomu, co říkali jednotliví panelisté a potom tedy uh, zahájíme druhé kolo jednání. Takže nejprve dostane slovo paní uh, Boulanger. Mohu uh, promluvit francouzsky? Ještě jsem se nerozhodla. Možná, abych odpověděla na tu otázku jmen. Ano, je tu edukatura soudního dvoru který, která říká, že mít dvě jména, dvě identity různé ve dvou e, státech je prostě e, nevhodné. Možná, že až bude přestávka na kávu, bychom se o tom mohli podrobně pohovořit protože to je taky právní otázka, otázka judikatury, ale rozhodně se to opírá o ustanovení smlouvy. Možná, že vy to, paní Fischner, znáte dobře. Je to spojeno také s někým, kdo v podstatě prosazoval v Dánsku volnou pohy- svobodu pohybu osob. Není k tomu přidělování vlastně obča- občanství nebo to občanství, to, to dávají členské státy, takže když Hovoříme o těch otázkách, co se stane s menšinou, nebo co dělat s menšinou neuznanou, tak dále. To všechno spadá pod pravomoc eh, vnitrostátní, je to tedy ve vnitrostátní pravomoci, opírá se to opět o smlouvy a evropské občanství doplňuje vnitrostátní občanství, ale spadá to skutečně do čisté kompetence jednotlivých států. Je to něco, co nemůžeme jen tak změnit. Další věc, co se týče politické konfigurace politického prostředí, kontextu, v těch studiích, které děláme, a to je zajímavé, já si myslím, že parlament je dobré místo na diskusi, když se ptáte občanů, vedle té politické diskuse, která tady probíhá, se ptáme občanů, zda chtějí více práv spojených s evropským občanstvím. A oni ta práva chtějí v podstatě eh, provádět, zjednodušit. Jsou tady velmi vysoká čísla, když eh, se o tom, oni občané opravdu jako trvají na svých právech, ať už je to svoboda pohybu, ta čísla těch, kteří na tom závisí, jsou opravdu vysoká. Prostě nejrůznější práva, to je velmi zajímavé a v rámci té evropské diskuse dát hlas občanům a možně jim vyjádřit se o jejich očekáváních s tím, že oni opravdu velmi vysí na těch právech. Vidíme, že ta čísla jsou vysoká. Čili je tu velká podpora eh, na, tato, na to právo většinová. Jak tedy se potýkat eh, s problémy, s potížemi, jak je řešit mít tu informovanou diskusi, mít čísla o tom, jak se řeší ty problémy, kde jsou ty střetové oblasti a by potřeba pracovat na eh, konkret, konkretizaci těchto všech věcí i nadále. Is there anybody else from, from this... Chtěl by ještě někdo další z tohoto prvního panelu reagovat? Vy? Pan Ileborg, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu poznámku k tomu politickému kontextu a k politické konfiguraci a k tomu, jak to uvést na pravou míru. Chci zdůraznit, že stejná populace, o které se mluvila, může být pro svobodu pohybu, ale proti imigraci z jiných členských států EU. A to znamená, že máme na čem pracovat, aby se zajistilo, že tyto dichotomie, ale tyto rozpory se nebudou projevovat, aniž by to bylo podloženo nějakými fakty a čísly. Abychom se tedy postavili proti tomu zastrašování, proti té nepřátelské politické atmosféře. Mnohokrát děkuji. Ano, vy jste v podstatě poukázal na to, že máme v místnosti slona. Nebo ne? Ale všichni eh, se o to tak trošku odvracíme, protože je to příliš těžké. Nicméně já vám všem děkuji, děkuji vám všem. A teď se chci obrátit na ty, kdo se hlásí. Pan Valí. Děkuji, paní předsedající. Jsem Frederik Valier, jsem generální tajemník eh, Rady eh, obcí a Náš, eh, vlastně, náš výbor pro obce eh, regionální a místní zastupujeme v Evropě 41 tedy v národních asociací, které představují v podstatě přes 100 tisíc územních celků. A evropské obce vždycky hájily eh, evropské občanství, vždycky propagovali přístup k občanství v Evropě. A jakmile se vytvořil náš výbor, bylo v roce 51, tak naše rada samozřejmě vždycky podporovala přátelství mezi obcemi a, a městy a podporovala toto, hnutí, toto vlastně družební hnutí. Občanství Evropy vlastně podporuje nejpřímější, je podporováno nejpřímějším přístupem, což jsou právě ty obce. A právě díky obcím se občané mohou dozvědět, jaká jsou jejich hlavní práva. A já jsem velice rád, že v té prezentaci, kterou jsme si tu na veřejném eh, slyšení vyslechli, 70 88 občanů, kteří odpověděli, se domnívají, že obce mají, zásadní, mají hrát skutečně zásadní úlohu v rozvoji občanství. E, podporovat vlastně rozvoj evropského občanství znamená účastnit se také akcí, které by umožní uznat toto občanství. A bohužel ten rozpočet programu Evropa pro občany je často e, některými státy spochybňován, protože tyto státy nevěří v rozvoji evropského občanství. A Rada evropských eh, obcí už několik let eh, vlastně žádá, aby tento rozpočet byl navýšen na akce, které tomu pomohou, na propagaci evropského občanství. Mohlo by to být třeba ve výši jednoho eura každého občana EU, aby se podpořily právě aktivity různých asociací a organizací, které podporují evropské občanství. A také chci říci, že přes tyto akce Rada Eh, obcí a měst Evropy propaguje občanství, zejména třeba chartu lidských práv, co se týče rovnosti mužů a žen, to je ref, referenční text pro více než 500 regionů a měst v Evropě a potom Evropská charta pro místní samozprávu, samostatnost, to podporuje Rada Evropy, ale je to také jeden z, jedna z nejkratších čest jak, čest, jak se dobrat tady evropského občanství. A jenom chci připomenout, že Rada obcí a regionu Evropy vždycky stála za svým na této pozici a možná bychom se měli zaměs, zamyslet nad tím, jak zpřístupnit volby také nejenom na obecní a evropské úrovni, ale i na jiných. A nyní pán ve stejné řadě. Děkuji, já jsem Nikola Milanéze z Evropských alternativ. Připadá mi, že pokud má být evropské občanství jakýmsi základním stavem nebo statusem pro členské státy, evropští občané se mají stát věcí, o které se musí Evropská unie zejména starat. To znamená, jde o jejich zájmy a jejich blaho. O to by především měla Evropská unie jít. A připadá mi, že jeden z největších problémů spočívá v tom, že příliš mnoho občanů má pocit, že o jejich blaho a o jejich zájmy se Evropská unie příliš nestará. Ať už oprávněně či ne, stále větší počet občanů má pocit, že Evropská unie se zabývá celou řadou jiných zájmů a teprve potom zájmy občanů. A můžeme třeba poukázat na různé prvky evropské politiky, byla změněna směrnice o vysílání pracovníků, dalo by se poukázat na to, jak, jaký pocit má dnes spousta lidí v Řecku na základě politik, které přisuzují Evropské unii. Řada občanů v Řecku má pocit, že jsou ponižováni jako evropští občané. A mě tady zajímá, jestli souhlasíte s tím, že evropští občané jsou jádrem zájmu Evropské unie a jak tedy potom zajistit, že občanství budeme zajišťovat důsledným způsobem ve všech evropských politikách, protože zatím se zdá, že je to jakýsi vedlejší produkt a že mu věnujeme mnohem méně zdrojů než ostatním prvkům evropské politiky. Mnohokrát děkuji. A další pán, ano. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že jste zorganizovali tuto velmi zajímavou diskuzi. Musím říci, že rozprava nebo diskuze na toto téma je velmi potřeba. Rád bych se zeptal všech panelistů, především paní Boulanger. Já osobně jsem se narodil v Německu a jsem spoluzakladatel francouzského svazu. Evropského svazu Evropského svazu pro vytvoření eh, společenství. Paní Boulanger, souhlasíte s myšlenkou, že statut Evropské asociace Evropského svazu by mohl urechlit uplatňování evropského občanství? V důsledku nedostatečné evropské legislativy evropští občané nemají právo se združovat, organizovat na evropské úrovni a vytvářet neziskové organizace na evropské úrovni. Druhá věc. Já jsem 2. prosince velmi krátce hovořil se šéfem kabinetu eh, předsedy komise panem profesorem doktorem Martinem Zelmajerem a ten mi řekl, že Evropská komise v této věci nebude podnikat žádné kroky. Rád bych se tedy zeptal paní Belmer, eh, jestli je to pravda. On mě Eh, poukázal na článek 20 Lisabonské smlouvy, eh, která hovoří o lepší spolupráci mezi členskými státy. Rád bych se tedy na to zeptal paní Boulanger. My v tuto chvíli provádíme určitou lobistickou práci, ale rád bych se zeptal komise, jestli se tomu chce věnovat, protože mezi svými prioritami pan eh, Jean-Claude Juncker zmínil i demokracii jako číslo 10 a já si myslím, že to nepochybně spadá pod tuto prioritu. To znamená, že to je tedy moje otázka. Velmi děkuji. You very much and děkuji vám a děkuji vám také za tu švédštinu, kterou jste eh, na počátku hovořil, protože Evropská unie združuje mnoho jazyků, je to jednota v mnohosti, v kulturní rozmanitosti, takže děkuji a nyní tedy eh, dám slovo eh, panelistům. Dotaz byl na paní Boulanger, prosím. Ano, děkuji paní předsedající. Dneska mi v podstatě nám jde o to, abychom si vyslechli určitou zpětnou vazbu Eh, pak se můžeme vlastně zamyslet nad tím, co bude obsahem té zprávy o občanství pro 2016. Je tu eurobaromet, je tu veřejná konzultace občanů. A jsme skutečně rádi za toto slyšení, že máme, protože máme přímou zpětnou vazbu. Z té diskuse, kterou jsme právě měli, kterou jsme si vyslechli, jsem si zapamatovala, že na místní úrovni je skutečně potřeba podporovat ty místní akce, to je velmi důležitá aktivita a z hlediska komise, jak asi víte, spolupracujeme čím dál tím víc tou místní úrovni, jsme si vědomi těch problémů, těch potíží, které eh, mohou nastat, když se zabýváte evropským občanstvím a na té místní úrovni, nevím, jestli si vzpomenete, že v rámci diskuse o volném, o svobodě pohybu také proběhla takovéto sezení. My se snažíme také zorganizovat určité dílny v rámci Open Days, otevřených dní. Myslíme si, že skutečně se podílíme nebo snažíme se, víme, že ta místní úroveň je nesmírně důležitá. Což ovšem neznamená, že máme jedno řešení pro, pro všechny situaci. Jsme si vědomi, že vždycky ty problémy jsou různé na různých místech, jeden region se liší od druhého, ale neznamená to, že bychom si nemohli vyměňovat zkušenosti, to je taky velmi plodné. U toho dalšího vstupu bych chtěla říct a myslím, že to je, jde v tom směru, který propagujeme, protože zdůrazňujete ten význam toho pojmu občan. Je potřeba jít tedy za občany, ptát se jich, na těch veřejných konzultacích eh, jsme měli eh, hodně času na to, aby byly vysloveny myšlenky jiné než ty naše, eh, jiné věci, než jsme měli ve standardních dotaznicích a skutečně jsme nechávali místo lidem, aby se mohli vyjádřit, aby to nebyly jenom odpovědi na naše otázky a mohli tam napsat něco, co třeba se jich přímo týká a co se přímo týká i toho občanství. To se objeví ve zprávě o občanství. A co se týče té poslední otázky, já prostě tu informaci teďka si zapamatuji, napíšu a předám a můžeme se na to podívat, ale samozřejmě váš feedback si dnes nebudeme mít čas vyslechnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, Je tady ještě někdo z panelistů, kdo by chtěl reagovat na to, co právě bylo řečeno? Není tom případě můžeme uzavřít tuto první část našeho zasedání a ráda bych se obrátila na Georgianu Sando z našeho sekretariátu. Chci poděkovat za skvělou organizaci a nyní mám tu čest předat slovo kolegyni Madi Delvo, která je místo výboru pro právní záležitosti. Prosím. It doesn't mean that you have to... Neznamená to, že musíte odejít ze sálu. Budeme prostě pokračovat. Jenom teď budete vidět jinou tvář. Děkuji, Cecílie. Já bych sama za sebe také chtěla poblahopřát účastníkům k této živé diskuzi. A jak víte, druhý panel se zaměří na konkrétní příklady uplatňování práv na základě unijního občanství v praxi. Patří tam zlepšení spolupráce v rodinných záležitostech a také eh, právo na konzulární ochranu, jak to zdůrazňuje směrnice z 20. dubna 2015 o spolupráci a opatřeních na usnadnění konzulární spolupráce pro občany, kteří jsou málo zastoupeni v třetích zemích. Takže já bez dalšího dám slovo panu Tadeuši Zvěvkovi, členu LL, ELS, který je také zpravodajem pro zprávu z vlastního podnětu o přeshraničních aspektech adopcí. Prosím, máte slovo. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję też za to wprowadzenie. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně a děkuji za úvod. Rád bych se s vámi podělil o pár myšlenek, ve vztahu ke zprávě, kterou mám na starosti. Jsou to věci, kterými se zabývám v posledních měsících a letech jako člen výboru Jury. A jde také o zprávy, které se týkají přímo toho, jak žijí občané ve sjednocené Evropě. A mohu souhlasit s tím, že se máro zaměřujeme na praktické problémy, na které narážejí evropští občané. A to ne proto, že by k tomu nebyla vůle na straně Evropského parlamentu, právě naopak. My chceme tyto věci řešit, ale někdy to nespadá eh, pod naše pravomoci, protože pokud mluvíme o občanském právu a rodinném právu, musíme mít na paměti, že to nevždy spadá do výlučných pravomocí Evropské unie, někdy právě naopak jde o výlučné pravomoci členských států. A to znamená, že musíme spolupracovat, abychom život našich občanů usnadnili. Ale je to obtížnější v důsledku výlučných pravomocí členských států. Nicméně nezapomínáme na tyto problémy, snažíme se spolupracovat s národními parlamenty a s národními institucemi a snažíme se ty problémy řešit. Současně jsme si dobře vědomi toho, že pokud je občanské právo, nemáme žádnou jinou možnost. Můžeme čistě reagovat na to, k čemu už došlo. Nemůžeme být proaktivní, musíme reagovat na to, k čemu už došlo. A vytvářet právní standardy. A to se projevuje na úrovni EU spíše než na úrovni členských států. Žijeme v prostoru bez hranic a to vyvolává určité problémy, problémy, které je třeba řešit. A pocitujeme to především na úrovni EU, protože občané využívají výsady, které se pojí s občanstvím v EU. Když zohledníme občanské právo, je třeba říct, že usilujeme o odpovídající řešení, chceme minimální společné standardy, alespoň minimální společné standardy v EU, a tyto standardy by mohly být východiskem a mohly by nám umožnit posoudit pokrok. Naším záměrem je nabídnout určité možnosti občanům, Často slýchám, že komunitární právo je příliš eh, spletité, špatně srozumitelné, nedá se v něm vyznat a špatně se implementuje. To je eh, běžný názor, nicméně právo nemají uplatňovat občané. Občané by si měli být vědomi v svých možností a svých práv, ale implementace právních aktů je záležitostí odborníků, soudců, úředníků, právníků a tak dále. A tím se dostávám k tomu, že musíme rozlišovat mezi znalostí nebo vědomím o existenci právního předpisu a, a mezi tím, jak ho uplatňovat. A tady narážíme na problém. Členské státy a komise často žádají o osvětovou kampaň, protože občané by měli vědět, jaké nástroje mají k dispozici. Bohužel velice často se stává, že občané vůbec nemají ponětí o tom, že nějaký právní akt existuje. A ještě horší je to, že právníci, soudci a úředníci si často rovněž nejsou vědomi existence příslušných nástrojů. A to je hlavní důvod všech těch problémů a nedorozumění. Pokud je o tuto záležitost. Když jsem pracoval na nařízení Brusel 1 o platném právu, jurisdikci a uplatňování rozsudků občanskoprávních a komerčních věcech, bylo mi řečeno, a to mnohokrát, že zákon je složitý. Nicméně já prosím soudce a úředníky, aby se seznámili s tímto zákonem, s tímto právem. A pokud je o občany a podnikatele, podniky, ti by prostě měli vědět, že existují nástroje, které jim mohou usnadnit život, které mohou zjednodušit a na pomoci těmto procesům. Tento přístup do značné míry napomůže vytváření důvěry. Uvedu vám jeden příklad. Pokud jeden členský stát vydá rozsudek, který se automaticky uplatňuje v jiném členském státě, znamená to, že panuje důvěra mezi našimi systémy soudnictví. A občané tedy mohou mít jistotu, že nebudou zklamaní. A že ten systém je ku prospěchu občanům a neslouží nějakým vzdáleným abstraktním evropským institucím. Nemůžeme popřít, že evropští občané jsou stále mobilnější. Cestují a pracují v jiném členském státě, než ze kterého pocházejí. Ale jsou také mobilní z osobních důvodů, a tady mám na mysli třeba sňatky nebo občanská partnerství máme stále více mezinárodních přeshraničních manželství a partnerství. Bohužel vás asi nepřekvapí, že v takovýchto případech sňatky někdy nevydrží. Manželé se bohužel někdy rozhodnou, že se potřebují rozvést. A rozvo- rozvodová řízení, rozdělení majetku, dědictví, tato řízení jsou ze své povahy velice obtížná a bolestná, velice citlivá. A teď si představme, že tyto postupy se odehrávají ve vztahu ke zranitelným stranám. A tady máme na mysli osoby, které jsou v zemi jiné než je země jejich původu. Osoby, které neznají právní řád, neznají platná právní ustanovení, neznají postupy. A často jsou také poměrně chudí, ale poplatky, právní poplatky bývají vysoké. Předpisy poskytují určité mechanismy, které mají podpořit eh, ty zranitelné strany, My se snažíme o to, že když manželé uzavřou mezinárodní sňatek, budou si vědomi svých možností. Pro případ, že nastane rozvod, měli by vědět, měli by už předem rozhodnout, jaké bude platné právo a který soud bude mít příslušnost. Rozhodnutí o soudní příslušnosti je základní poznatek, Strany musí vědět, co mají dělat. Nařízení Brusel 1, nařízení Řím 3 o rozvodech a odloučení tyto věci ošetřují. Chceme, aby strany měly tento nástroj k dispozici, ale lidé si o tom také musí být vědomi. Bylo mi řečeno, že pan Zvěvka má na starosti rozvody v Evropě. Ale to mým záměrem není, právě naopak. Byl bych rád, kdyby sňatky vydržely a kdyby byly šťastné. Takže ne, že bych se snažil aktivně podporovat rozvody, jenom se snažím pomáhat těm lidem, kteří se dostali do obtížné situace. A tyto situace bohužel nejsou výjimečné, jsou poměrně běžné. Nyní bych přešel na další téma. Náš výbor pro právní záležitosti se mu bude také věnovat. Jsou to adopce. To je druhý aspekt, který bych chtěl zmínit. Mezinárodní adopce. O mezinárodních adopcích už v Evropském parlamentu mluvíme nějakou dobu, ale bohužel v tomto ohledu mají výlučné pravomoci členské státy. A Brusel 2 bis tu otázku neřeší. Nicméně jsme si vědomi toho, že situace je naléhavá a řada problémů souvisí s adopcemi. A výbor pro právní záležitosti se proto bude snažit vyjádřit svůj postoj k této věci. Budeme mít zprávu z vlastního podnětu. A doufáme, že to pomůže i Evropské komisi, komisi, protože my se snažíme poukázat na ty prvky, které by se podle nás měly odrážet v evropské legislativě. Rodinné právo je nesmírně obtížná citlivá oblast, zvlášť pokud je o děti. Proto potřebujeme řádný postup, musíme se vynasnažit, abychom zajistili nejlepší zájmy dětí, ne rodičů, ne státu původu. Musíme zajistit nejlepší zájmy dítěte. A o to hlavně půjde v mé zprávě. Proč jsem právě říkal, že rodinné právo je tak obtížná oblast? Proč je tak těžké postoupit ku předu? Já se to pokusím pár slovy vysvětlit. platí určité rozdíly na úrovni definic. V každém právním předpisu i ta základní koncepce rodiny anebo sňatku definujeme různým způsobem. Totéž platí pro režimy, kterými se upravuje majetek manželů. Je přirozené, že členské státy si chrání svá vlastní řešení, která jsou součástí jejich vlastního politického, právního a kulturního systému. Jsou to tedy palčivé otázky, ale nesmíme se nechat odradit. Musíme se dál snažit, protože je to zásadní téma. Možná situaci hodnotíme různě, ale shodneme se na tom, že je velice důležité usnadnit našim občanům život v řadě oblastí. Zvlášť na té přeshraniční úrovni. Děkuji. Děkuji vám, pane Zvěvko, za váš projev, za vaši prezentaci. A nyní tady dostanou slovo dva akademici. Jednak paní od Fiorini z Univerzity v Dandy a kromě toho paní Madaliny Madalína Moraru z Evropského univerzitního institutu. Budou hovořit o spolupráci eh, v oblasti občanského práva, o tom, jak funguje eh, v praxi a také o budou, budoucím vývoji. Takže nevím, kdo z vás začne. Paní Fioríny, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda popsala právní kontext, protože spolupráce v oblasti občanského práva není nutně a přímo na první pohled spjata eh, s občanstvím. Důvod je jasný. Eh, musím říci, že spolupráce v oblasti občanského práva vznikla mnohem dříve než eh, evropské občanství roce 1993. Obávám se, že ten mikrofon je příliš nahlas. Je to lepší? Nedá se nic dělat. Pokusím se hovořit takto. Ústředním prvkem soudní spolupráce v, úst, eh, v občanských záležitostech je článek 220. Jde o eh, to, že tento článek hovoří o státních příslušnících členských států, ne o evropských občanech. Ehm, potom se to vyvíjelo ještě dál. Nyní je to tedy prezentováno jako politika společenství o volném pohybu osob, ale bylo to původně zdůvodňováno potřebami vnitřního trhu, to znamená, že tu otázku řeší i Lisabonská smlouva, ale vždycky tam byla určitá nejistota, jestli se to netýká pouze ekonomicky aktivního obyvatelstva, nebo jestli se to týká tedy všech evropských občanů. Tolik tedy k vztahu mezi Evropským občanským občanstvím a spoluprací v občanských věcech. Nyní už je to mnohem jasnější. Je tu tady ve smlouvě jasně daný vztah, svoboda Prostor svobody, spravedlnosti a práva představuje jednoznačné výhody pro evropské občany, které chtějí, kteří chtějí uplatňovat svoje právo na volný pohyb osob politické programy neustále se snažili o to, aby tyto záležitosti uvedly do praxe. V tomto smyslu musíme pochopit to, že celá ta oblast je Eh, trochu záhodou. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že občanské, občanské soudnictví eh, se tedy řídí pravidly a mělo by být přístupné všem. Mělo by být také spravedlivé vůči všem a Zároveň se tak děje v kontextu jak mobility evropských občanů, omlouvám se, Není to jednoduché, máte před sebou obtížný úkol, ale vypadá to, že ten hluk v tuto chvíli odpadl, což je velmi dobře. Mobilita je samozřejmě ústředním bodem evropského občanství, ale musíme si uvědomit, že tu na druhou stranu existují různé právní a soudní systémy v rámci EU. Jsou tu je tu tedy 30 různých právních systémů, procedurálních práv, procesních práv a to tedy vytváří problémy, kterým neustále musíme čelit. Je tedy problém s tím, abychom skombinovali právní rozmanitost eh, s tím evropským občanstvím. To nás staví před důležité úkoly. První úkol, první výzva se týká dostupnosti soudnictví. Hranice někdy představují takové překážky, pokud jde o soudnictví, a to vede k nejistotě na straně evropských občanů. Nepochybně v tom smyslu, že nevědí, kde tedy se mohou obrátit na soud, tak aby dosáhli svých práv a když už vědí, kam se obrátit na soud, tak nevědí, jaká pravidla, jaké právo se uplatní, jaké bude to rozhodné právo. To znamená, že právě právní nejistota je závažným problémem a to vede k tomu, že celá situace je velmi komplexní a e, další překážkou je, jsou také náklady. I vysoké náklady stěžují dostupnost soudnictví. Další výzvou, dalším úkolem, pokud jde o, je tedy férovost, spravedlnost. Pokud nebudete koordinovat jednotlivé právní systémy, tak hrozí, že tady vzniknou problematické situace. To znamená situace, kde, eh, které jsou tedy odlišně Eh, posuzovány v jednotlivých členských státech. Například vaše manželství platí ve Francii a neplatí v Itálii. To znamená, že například v Itálii se potom nemůžete rozvést, pokud eh, jste podle italského práva ani nebyla vdaná. To znamená, že to jsou ty situace, které jsou velmi problematické, dvojznačné. A Eh, situace, které musíme řešit. Jde také o to, že někdy si strany sporu vybírají mm, správní systém, kterého využijí. To znamená, že v podstatě využívají té právní rozmanitosti ke svému prospěchu. To jsou tedy výzvy, které jsou naprosto eh, jednoznačné Eh, situace, které skýtají riziko, pokud je, jim nebudeme čelit, pokud je nebudeme řešit. Občané, kteří chtějí využít svého práva na volný pohyb osob, buď nemohou eh, svá práva uplatnit a dosáhnout tedy spravedlivého rozsudku, nebo je, je jim v tom bráněno. A k tomu tedy neustále dochází v oblasti eh, občanského soudnictví v rámci spolupráce v soudních věcech. Od zavedení Amsterdamské smlouvy jsme eh, byli svědkem toho, že v oblasti občanského soudnictví bylo přijato mnoho nástrojů, které se týkaly manželství, rozvodu, dědictví, výživného a tak dále. Tyto nástroje se snažily překlenout rozdíly mezi jednotlivými právními systémy, které v Evropské unii existují. Slyšeli jsme o tom, že eh, je potřeba na mnoha věcech dále pracovat. Všechna, všechen tento vývoj eh, pomáhá evropským občanům, a to hlavně ve třech zásadních ohledech. Za prvé, pomáhá jim to, pokud jde o harmonizaci, protože to vytváří harmonizaci a ta harmonizace zase zvyšuje právní jistotu. Přeshraniční rodiny, tedy díky těm nástrojům, o kterých jsem hovořila, mají nyní k dispozici mnohem jasnější odpovědi, mm, mohou využívat mnohem eh, větší právní jistotu, pokud jde o péči o děti, výživné, vědí, eh, které právo bude rozhodné v případě sporu a vědí, že ty rozsudky, které budou přijaty, budou uznávány i v jiných členských státech EU. A to eh, tedy vede k tomu, že ten tzv. forum shopping, eh, to znamená vybírání konkrétních právních systémů, eh, je stále méně častý. Vezmeme si tedy příklad nějaké osoby, která žila ve více než jednom členském státě a má eh, majetek ve více než jednom členském státě, pokud tato osoba eh, zemře, tak eh, to zároveň bude tak, že bude zvolen jeden soud, který bude řešit veškeré její dědictví a bude to tedy pravděpodobně soud ve státě, kde osoba měla okamžiku úmrtí své obvyklé bydliště. To jsou poměrně zásadní změny, které se snaží omezit výskyt těch problematických situací. Snažíme se tedy o vzájemné uznávání, to znamená, že rozvod, který eh, bude vynesen, nebo rozsudek o rozvodu, který bude vynesen v jednom státě, bude uznáván i v jiných členských státech. Příkazy, které jsou vydány v jednom členském státě, budou tedy uplatňovány i jinde, to se týká i rozhodnutí o výživné a tak dále. Občané tedy díky tomu mohou lépe uplatňovat svá práva v rámci EU bez eh, speciálních eh, dalších postupů. Celá řada věcí se tedy již podařila, ale zároveň jsou tu ještě věci, na kterých musíme dále pracovat a které tedy souvisí s přeshraničními občanskoprávními vztahy a soudními procesy. Evropská unie má harmonizované postupy, které tedy bezprostředně nepomáhají rodinnému právu, o kterém se tu hlavně bavíme, ale pomáhá to eh, tedy občanům, spotřebitelům v jiných ohledech, v jiných aspektech jejich života. Kromě toho jsme dosáhli toho, že jsme odstranili v občanské měkkých a obchodních věcech ty eh, exekvátor ten pojem exekvátor, to znamená bezprostřední eh, procesy, eh, příkazy. A to je obrovský úspěch, protože si musíme uvědomit, co vlastně znamená to odstranění exekvátor. Znamená to to, že rozsudek, který byl vynesen v jednom členském státě, bude v jiném členském státě považován za rozsudek, který jakoby byl vydán tím dotyčným eh, soudem, dotyčným domácím soudem. Evropská unie se kromě toho snažila Eh, odstranit eh, eh, potíže, kterým čelili ústřední orgány v případě rodičovské zodpovědnosti, rodičovských práv a výživného. To jsou naprosto zásadní věci. Ty strany sporu potřebují často pomoc, poradu, informace a to je tedy důležité v případě přeshraničních sporů. Jak už jsem řekla, dosáhli jsme mnoha věcí, o tom není možno pochybovat, ale zároveň si musíme přiznat, a to je také nepochybně eh, jeden z cílů našeho dnešního slyšení, že jsou tu ještě velké rezervy, že toho máme ještě hodně před sebou. Nejde pouze o to, abychom udělali eh, ještě další kroky. Samozřejmě, že další kroky učinit musíme, ale jde také o to, abychom eh, tady to, co funguje, ještě vylepšili. Nepochybně tedy mm, byly navrženy různé iniciativy, které mají překlenout mezery v legislativě. My jsme mm, v rámci občanského soudnictví měli k dispozici celou řadu sektorálních nástrojů, které existují, ale tím, že jak existují vedle sebe, tak vytvářejí určitou mozaiku a mezi nimi jsou určité mezery. To znamená, že musíme eh, se postarat o to, abychom tyto mezery překlenuli. My jsme eh, slyšeli o eh, uznávání rozsudků, o adopci, o platnosti mezinárodních eh, manželství, mezinárodních snědků a tak dále. To znamená, že se musíme postarat o to, abychom pokryli, pokryli ještě eh, větší množství situací a abychom se také snažili o soudržnost mezi eh, jednotlivými oblastmi. To by nepochybně zlepšilo mm, nebo vyjasnilo ty informace, které tedy zveřejňujeme, jak ta poselství, které vysíláme směrem občanům. Pokud se podíváme na rodinné právo, tak si musíme eh, uvědomit, že různá nařízení určité věci eh, pojímají různě. My musíme zaručit, aby podobné otázky byly řešeny stejně a i tím celou situaci zlepšíme a usnadníme porozumění evropské legislativě a evropskému přístupu. To znamená, že musíme udělat ještě více v tom smyslu, že musíme řešit ta nedostatečná pravidla, ale ještě minutu, paní předsedkyně, a potom rychle skončím. Myslím si, že i v této oblasti, kde jsou potřeba pravidla, kde musíme mít nějaká pravidla, nesmíme zapomínat na to, že potíže mohou vzniknout i při prosazování těch pravidel, při jejich uplatňování. My jsme, my jsme slyšeli, že je důležité zvyšovat povědomí o těch věcech mezi veřejností, ale musíme zlepšit i informovanost odborníků. A ta harmonizovaná pravidla eh, tady musí být dostatečně jasně vysvětlena a Mm, jejich interpretaci nesmíme nechat pouze na členských státech. A poslední věc, kterou řeknu, eh, vynechám tu poslední folii, ale v každém případě chci říci, že v kontextu revize stávajících nařízení jsme se tedy věnovali celou, celé řadě věcí, objevili jsme i problémy, eh, viděli jsme problémy s nařízením Brusel 1a, Eh, nebo problémy s nařízením o drobných pohledávkách. To jsou věci, kde tedy členské státy potřebují ještě další informace, které by jim usnadnily implementaci této evropské legislativy. Děkuji, paní Fiorini, omlouvám se, ale času není na zbyt. Eh, a nyní tedy předám slovo paní Moraru, která eh, také bude muset být velmi stručná a dohnat to spoždění. Pokusím se, paní předsedkyně. Přeji všem dobré dopoledne. Je mi vel, pro mě velkou ctí, že mohu hovořit před tak širokým auditoriem. Budu hovořit o tématu, kterým jsem se zabývala během posledních šesti let. Jde o konzulární ochranu v zahraničí. V první části jsme eh, slyšeli o tom, že evropští občané tedy mají možnost uplatňovat určitá práva. Já nyní tedy budu hovořit o jiném aspektu So we have different pro- Teď máme zase jiný problém. Nejdřív to bylo moc nahlas, teď to nefunguje. Je to lepší? Dobře. Takže já jsem říkala, že zatím jsme to hodně slyšeli o ekonomických a sociálních právech evropských občanů, která mají v Evropské unii. Ale občanství Evropské unie nekončí na hranicích Evropské unie výhody, které se pojí se statutem evropského občana, pokračují, i když opustí území Evropské unie, když jsou v třetích zemích. Už tady zaznělo, že poslední reforma byla směrnice eh, Rady, přijatá loni v Dubnu. Než se zmíním o obsahu těchto konkrétních směrnic, myslím si, že je dobré říct několik slov o vývoji práva občanů Evropské unie na konzulární ochranu. Protože abychom dokázali ocenit ta práva, která máme dnes, musíme se podívat na to, eh, jaký pokrok vlastně nastal. Takže v podstatě všichni víme, nebo alespoň mnoho z nás ví, že od roku 1993, od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost, všichni občané EU, kteří jsou na území třetí země, kde jejich členský stát není zastoupen, mají právo využívat ochranu konzulárních a diplomatických orgánů kteréhokoliv členského státu a mohou o ní požádat. A to za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. A já myslím, že potenciál tohoto konkrétního práva je obrovský. Když se podíváme na údaje, vidíme, že evropští občané jsou mimo EU stále více mobilní. Zhruba 100 milionů každý rok vycestuje do třetích zemí. 7 milionů bydlí mimo EU. A současně vidíme další jev, a totiž klesající počet externího zastoupení členských států, protože všichni víme, že jsme ve finanční krizi. Já nevím, jestli to víte, ale jenom ve čtyřech třetích zemích jsou zastoupeny všechny členské státy. Máme 27 třetích zemí, kde není zastoupený žádný členský stát. Takže potenciál pro toto právo občanů EU je obrovský. Například 9 evropských občanů, kteří jsou mimo Unii, nemá zastoupení svého členského státu, na které by se mohli obrátit. A to jsou údaje z roku 2014. A já bych řekla, že teď a do budoucna ta čísla budou ještě vyšší. Takže já myslím, že už bylo řečeno, Eurobarometr uváděl, že všechna základní práva evropských občanů, která potvrdila Maastrichtská smlouva, zahrnují i právo na stejnou ochranu v zahraničí. A to je to nejméně známé právo. A jedna z možných příčin tohoto nedostatečného povědomí mezi občany EU může být to složité ustanovení, které smlouva stanoví. Například není zřejmé, kdo je občan, který je málo zastoupený. Není přesně jasné, jaký typ podpory může dostat evropský občan od konzulárních a diplomatických orgánů. Pak jsou tady také otázky účinné praxe, pokud je o tato konkrétní práva, protože se podíváme na veřejné mezinárodní normy. Norma je taková, že konzulární a diplomatická ochrana, konzulární ochrana je výsadou státu státní příslušnosti. Takže pokud členský stát jiné státní příslušnosti chce poskytnout konzulární ochranu, musí si zajistit souhlas třetí země. A velice málo členských států to v praxi udělá. V roce 1995 a 6 byla přijata dvě významná rozhodnutí, vstoupila v platnost v roce 2002, ale čelila velké kritice, a to ze stejných důvodů. Nebylo jasné, co je vlastně evropský občan, který je málo zastoupený. A některá kritika se týkala také pole působnosti té ochrany, rozsahu ochrany, protože ta konkrétní rozhodnutí omezila konzulární ochranu pouze na šest povinných situací. Zatímco, když se podíváte na smlouvu, ta ustanovení odkazují na ochranu konzulárních a diplomatických orgánů. Nerozlišuje se tam mezi konzulární a diplomatickou ochranou. Já to velice rychle proběhnu, ale určitě bude prostor pro otázky. Pokusím se dojít alespoň k současné situaci. Nejdůležitější právo nebo nejdůležitější krok při uplatňování tohoto konkrétního práva evropských občanů eh, vyplynulo z Lisabonské smlouvy. A došlo k pokroku v řadě ohledech. Konkrétně toto právo, které se pojí s unijním občanstvím, je základní právo podle Evropské listiny, podle článku 46 a evropské instituce dostaly další legislativní pravomoci za účelem usnadnění uplatňování tohoto práva. A vidíme, že Evropský parlament a Rada jsou spolu zákonodárci. A velice důležité je to, že Rada může přijímat směrnice v této oblasti na základě kvalifikované většiny, a to je velice důležité v této oblasti, protože byly některé členské státy, já bych herči nejmenovala, které byly zásadně proti přijímání legislativních opatření v této oblasti. A možná právě kvůli tomu hlasování kvalifikovanou většinou máme dnes směrnici rady. Já si vzpomínám, že byl další eurobarometr v roce 2013. A tehdy opět bylo toto konkrétní právo nejméně známé, to znamená po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Je to tedy důkazem toho, že je toho potřeba udělat víc. A komise v roce 2011 začala předkládat návrhy na směrnici Rady o konzulární ochraně. Tato směrnice vstoupila v platnost nebo byla přijata po čtyřech letech dlouhého vyjednávání Členské státy musí tuto směrnici implementovat do roku 2018. A mohu jenom krátce říct o tom vyjednávání, pokud vím, na základě informací, které jsou k dispozici, když se podíváme na všechny dokumenty, vidíme, že ty hlavní instituce EU mají různý názor na to, co by v té směrnici mělo být. Ale já myslím, že důležité je to, že nakonec směrnice a účel, nebo co tam dát a co tam nedávat, má být v podstatě pragmatickou reakci na velice praktickou situaci a má se v podstatě zajistit a má se, máme se zaměřit na ty typy služeb, které občané EU potřebují víc. Když potřebují pomoc, ať už jde o konzulární krizi nebo v každodenních situacích. Teď si rychle projdeme hlavní změny, abychom přesně věděli, o jaké služby a o jaká práva jde v té směrnici. A já myslím, že definice toho, co je nedostatečně zastoupený občan, je dnes jasnější a důraz už se neklade na geografickou přítomnost ambasády, to znamená, že občan EU není zastoupený, pokud jeho členský stát nemá velvyslanectví nebo konzulát, trvalý konzulát, ale důležité je, že i když mají velvyslanectví nebo honorálního konzula, pokud nejsou schopní účinným způsobem zajistit konzulární ochranu v daném případě pak je takovýto občan EU stejně považován za málo zastoupeného. uvedu vám jasný příklad. Dejme tomu, že jste v Indii a jste v Bombaji. Vaše velvyslanectví je v Novém Dilí. To je 20 hodin cesty vlakem nebo autem, dvě hodiny letadlem. Takže v této konkrétní situaci Nemůžete být považován za někoho, kdo je řádně zastoupený, pokud je vaše velvyslanectví víc než 600 kilometrů daleko. Takže toto je přidaná hodnota, kterou přináší směrnice. Já vám dám ještě dvě minuty. A to je absolutní maximum. Tak já spoustu věcí, dobrých věcí přeskočím, spoustu těch dobrých věcí, které nám dává směrnice, bohužel, nebo snad budeme mít víc času k diskuzi. A jedna z věcí, která rozhodně předtím neplatila, je to, že pomoc mohou dostat nejenom občané EU, ale také rodinní příslušníci občanů EU z třetích zemí. A ochrana, kterou mohou dostat, je za stejných podmínek Já to krátce vyjasním, já nevím, jestli to říkám, nebo jestli jsem to na začátku říkala jasně, protože jsem se toho snažila říct co nejvíc. Směrnice nedává nová konzulární práva. Ale princip nediskriminace na základě státní příslušnosti jenom uplatňuje i mimo Evropskou unii. Takže pokud jste evropský občan, který je málo zastoupený, nemůžete žádat práva, která by vám členský stát, váš členský stát dal, jste oprávnění nebo máte, máte právo na stejnou ochranu. A pokud jde o ty konkrétní služby konzulární ochrany, je to šest situací. Přidaná hodnota směrnice spočívá v tom, že v jednom právním předpisu združuje situace, které byly předtím v různých předpisech Jde tedy o každodenní situace, jako třeba zatčení, nebo když je někdo obětí trestného činu, v případě konzulární krize jsou to také otázky eh, dokladů totožnosti, které je potřeba rychle získat, aby bylo možné cestovat. A shrnula bych to tím, že když máme práva, tak někdy máme také povinnosti, která se s těmi právy pojí. To by byl velice pěkný závěr. No já doufám, že ne, že ano, ale je to velice zajímavé. Ale máme tady ještě tři řečníky. A já chci dát slovo i účastníkům, aby se mohli ptát. Nejzajímavější je ten finanční aspekt. A krátce ještě řeknu, že rovné zacházení se nevztahuje jenom na situace, které už jsem uváděla, ale také když potřebujete finanční pomoc. To je dobré vědět, když někam jedete. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. A nyní dáme slovo Taně Fajon, která je místopředsedkyní skupiny SAD, aby vyjádřila svůj názor a podělila se o svůj náhled na tuto věc. Já vím, že vy jste zvyklá respektovat řečnickou dobu, ano. Já ji dodržím, protože takřka všechno již řeklo, nebudu věci opakovat, spíše ponechám čas na diskuzi. Nicméně jsem byla spravodajkou, eh, autorkou stanoviska, které jsme přijali v roce 2012, což bylo ještě v minulém legislativním období tohoto parlamentu a musím říci, že radě trvalo takřka tři roky, než přijela tu směrnici. To znamená, že to bylo velmi složité a nyní tedy členské státy to musí implementovat do května roku 2018 a teprve potom komise připraví zprávu o provádění této směrnice do 1. května roku 2021. Musím říci, že, se mě, že, že jsem velmi s velkým zájmem pracovala na tomto tématu. Já osobně jsem ze Slovinska. Moje země je malá, jedna z těch, která, které nemají dostatek velvyslanectví. Eh, my jsme na světě zastoupeni v méně než 60 zemích, to znamená, že pro nás byl tento krok velmi důležitý. Proč jsem eh, na tomto tématu pracovala s takovou radostí a s takovým zájmem? Hlavním cílem této směrnice spočívá v tom, abychom zvýšili solidaritu mezi jednotlivými členskými státy EU, což je věc, které je nám dnes velmi, velmi potřeba. Nedostatek solidarity tváří v tvář současné uprchlické krizi ohrožuje samotnou existenci EU, eh, celého evropského projektu a především volného pohybu osob. To znamená, že musíme přijmout důležitá rozhodnutí, která usnadní uplatňování evropské identity a evropského občanství. Jak již bylo řečeno, konzulární ochrana je jedním ze základních práv, nicméně v tuto chvíli je tu stále ještě velká právní nejistota a je to na členských státech, Spadá to tedy do suverénního rozhodnutí členských států. My jsme tedy měli k dispozici určité bilaterální dohody, ale zároveň jsme se snažili ta pravidla harmonizovat, tak aby bylo možné v zahraničí co možná nejvíce chránit evropské občany. Nepochybně máme ještě nějaké úkoly před sebou, je ještě co zlepšovat, pokud jde o konzulární ochranu. Když jsme sestavovali stanovisko ve výboru Libe v roce 2012, tak jsem navrhla, abychom vytvořili eh, svěřenecký fond pro konzulární ochranu. Tento fond by se využil v případě, že nějaký občan by v zahraničí zkrátka nebyl zastoupen. Byla to velmi zajímavá myšlenka, ale bohužel to eh, neprošlo nakonec v radě, což je eh, bohužel obvyklá situace. Ale je to důležité, protože by to eh, zjednodušilo postup, snížilo náklady a Evropská unie za určitých okolností také může eh, tedy řešit situaci dotyčného nezastoupeného občana, čímž jsme tu situaci eh, vyřešili, zjednodušili. To je všechno, co chci v tuto chvíli říci. Doufám, že do, do budoucna se ješ, naplní ještě více z našich doporučení. Musím říct, že Evropská komise se hrává velmi důležitou roli, pokud jde o koordinaci při eh, různých katastrofách eh, ve třetích zemích a v tomto smyslu tady můžeme najít nějaká pragmatická, praktická řešení. Odlišné názory členských států vede k tomu, že si lidé konzuláty vybírají a rozhodnou se tedy pro eh, ty nejvýhodnější služby. O tom byla řeč již v minulém příspěvku, to znamená, že to je všechno, co k tomu v tuto chvíli řeknu. Děkuji, Tanio, alespoň víme, že eh, stále ještě máme co zlepšovat a že je tedy především důležité, aby členské státy prováděly ta rozhodnutí. Dobře, a nyní Eh, dostane slovo paní Anny Pršolková. Je velmi obtížné vyslovit vaše jméno. V každém případě je to autorka petice, která eh, byla předložena Evropskému parlamentu. Hovoří o problémech, která mě, které měla s registrací svého manželství v jiném členském státě EU. Prosím, máte slovo. Děkuji a především děkuji za to, že jsem měla možnost přijít sem a seznámit vás se svým případem. Budu stručná. Jak bylo řečeno, v mé petici šlo o registraci nebo zápis mého manželství, který byl, které bylo uzavřeno v jiné zemi, a totiž na Maltě. Já jsem lotyška, ale od roku 2011 žiju na Maltě. Můj manžel i moje dcera jsou občané Malty. A my jsme se s manželem vzali v Lotyšsku, ale když jsme pak chtěli to manželství registrovat na Maltě, naráželi jsme tam na různé problémy. Registrace manželství na Maltě. Manželství je třeba registrovat, aby se změnil manželský stav mého manžela. A maltské orgány trvaly na tom, abychom si ponechali ty naše původní eh, doklady, které jsme dostali v Lotyšsku a odmítali kopie nebo notářské ověřené kopie. A byli jsme také informováni o tom, že ty doklady nám nevrátí, pokud bude na Maltě to manželství registrováno. A tady bych chtěla poukázat na to, že oddací list na Maltě není jenom kousek papíru, který si eh, objednáte online a vydají vám, kolik kopií chcete. Je to dokument, který se podepíše v den uzavření sňatku a většina lidí si ho dá v rámečku na zeď. Takže dát někomu originál, to se mi rozhodně nechtělo. Kromě toho, maltské orgány trvaly na tom, že musím zajistit svobodu pohybu, přestože jsem občanka EU a svobodu pohybu už mám. A to byl předpoklad pro tu registraci. Takže e, k té svobodě pohybu, aby bylo možné to manželství registrovat a abych já mohla změnit svůj maltský občanský průkaz a mít na něm nové příjmení, musela jsem požádat o svobodu pohybu a bylo mi řečeno, že platí vnitrostátní právo a ne právo EU. A abych mohla o takovou svobodu pohybu požádat, byli jsme s manželem samostatně vyslýcháni, abychom potvrdili, že jsme skutečně manželé. A mně nejde jenom o to, abych měla svobodu pohybu, přestože jsem občanka EU a přestože svobodu pohybu už jsem měla předtím, ještě než jsem se vdala. Kromě toho byla přítomnost manžela požadována k tomu, abychom vůbec mohli podat žádost tady něco víc k občanskému průkazu, který se tam vydával. Bez dokladů, které by uvedly, že mám svobodu pohybu, jsem nemohla změnit maltský občanský průkaz, aby tam byly správné údaje. A bez nového občanského průkazu mi bylo mnohokrát řečeno, že moje dcera nedostane očkování jako miminko. A to proto, že já nemám nový doklad. A doklady mého manžela přijaty nebyly protože oni vždy jednají s matkou. A moje dcera je malcká občanka. A zase, když se vrátím k tomu, že pořád ještě potřebuju nějaké to potvrzení o svobodě pohybu, abych získala občanský průkaz, kdybych ten dokument měla, stejně by bylo nutné, aby u toho byl můj manžel a on by musel požádat o můj občanský průkaz mým jménem. Přestože Malta má možnost eh, požádat aby soběstačná osoba, třeba zaměstnaná osoba nebo student, požádal. Já jsem byla jak student, tak zaměstnaný člověk, takže jsem měla i další možnosti, jak požádat o občanský průkaz sama. S tím oni nesouhlasili a trvali na tom, že o můj občanský průkaz musí požádat můj manžel, protože teď jsme manželé. A jaký je, taky z toho plyne závěr, Pokus registrovat manželství vede k sérii dalších problémů. A jak dospět od toho, že chcete jenom prostě registrovat manželství můj manžel, aby byl manžel oficiálně ženatý člověk ve své rodné zemi. Vede to k tomu, že já najednou přijdu o veškerá svá práva a nemohu požádat o své vlastní doklady a mou dceru odmítnou očkovat. A uzavřít to celé chci otázkou. Co vede k tomu, že právo EU a předpisy EU stojí níž než vnitrostátní právo a jak moho, může obyčejný občan toto právo zajistit? Děkuji za pozornost. Děkuji. Musím říct, že já nemám slov, protože já bych si nikdy nedokázala představit, že něco takového se může v roce 2013 v Evropské unii stát. Věřte mi, já jsem si to také nedokázala představit. Já nevím, co na to říct. Já nevím, jestli tady někdo v publiku má vysvětlení pro to, proč se takto chovají malcké orgány, protože mně připadá, že to není kompatibilní s žádným předpisem nebo principem EU. Teď máme necelou půl hodinu na otázky, takže já otevírám debatu. Velice krátce. Děkuji, že jste přišli. Já myslím, že bylo velice důležité, abychom všichni věděli, co se odehrává. Všichni chceme vědět, eh, jak je to v islámských státech, ale je zajímavé vědět, že to možná skoro horší na Maltě. A další věc, bylo to vyřešeno, máme tady nějaké odborníky, máme přece v Evropě minimální standardy. Dejme tomu, že máme manželský pár, homosexuální manželský pár, máme k němu přistupovat jako k páru v Evropě, protože máme minimální standard, ale tohle vypadá, že Maltiané nemají ani ta minimální práva. Pan Foss. Mohu hovořit německy? Ano. Než jsem přišel do parlamentu, tak jsem udělal takovou zkušenost, že evropské právo je často v pořádku, že problém je spíše s jeho uplatňováním. Možná, že jeho aplikace ze strany maltských úřadů nebyla úplně v pořádku. Nevím, jestli je to individuální případ nebo jestli je to obecný problém, ale v každém případě možná to může být dáno tím konkrétním úředníkem, který úplně nepochopil evropskou legislativu. Možná, že to by byla věc, kterou je potřeba zjistit hned na začátku, jestli je to obecný problém, nebo jestli je to nějaký individuální případ, který se zkrátka eh, nepodařil, protože tak, jak vy to líčíte, tak to prostě není přijatelné. Není, to, není možné eh, to, eh, co jste řekla. Pokud tady váš manžel má taková práva, tak není možný, aby byl výsledek takovýto. To znamená, že to musíme ještě prověřit, čím to bylo dáno. Já jsem v 90. letech, co by advokát, eh, zažil to, že šlo neustále, že často šlo o eh, vykázání italských občanů z Německu. A já jsem řekl německým orgánům toto. Je tu Eh, směrnice, která vám zakazuje ty občany vykázat. Přesto eh, tak ty úřady neustále činily, neustále přijímaly takováto rozhodnutí. To znamená, že to je situace, která je naprosto neuspokojivá a pokud se ho to osobně dotkne, tak je to ještě horší. Eh, člověk začne pochybovat o Evropské unii a o právech, která díky tomu má. Ptá se, jak je možné, že se to stalo. Nicméně si musíme uvědomit, že to není vždycky problém evropského práva, někdy je problém s tím, jak ho eh, národní úřady, národní orgány aplikují a eh, také to může být dáno tím, že dotyčný nevěděl přesně, v čem spočívá evropská legislativa. Pokud by to skutečně Eh, byl eh, takto závažný problém, tak by tady došlo k velkému neporozumění evropské legislativy. Děkuji za toto vysvětlení. Já bych chtěla poblahopřát eh, a poděkovat vám osobně, že jste tedy se chopila iniciativy, že jste přijela do Evropského parlamentu, že jste předložila petici, protože pouze tímto způsobem můžeme zjistit, co nefunguje a můžeme se snažit najít nějaké řešení. Možná, že to budou otázky i na další řečníky, pokud jde o konzulární ochranu. Pan Ileborg a potom tam pan vzadu. Prosím. Pan Ileborg, ano, děkuji, budu velmi stručná. Stručný týká se to e, směrnice o konzulární ochraně. Řek, Řekl jste, že do roku 2018 musí tuto směrnici všechny členské státy transponovat. Víme tedy, e, v jaké fázi to je nyní, v roce 2016, e, kolik členských států už to převedlo do své vnitrostátní legislativy. Děkuji. A nyní ještě pan Zadu. Ano, děkuji. Já jsem, e, nizozemský minister, jsem tedy z nizozemského ministerstva zahraničí. Bohužel prezentace paní Moraru byla zkrácena, e, což mě mrzí. Kdybychom měli více času, tak bych ji mohla přednést dokonce V každém případě ona e, zmínila, že Lisabonská smlouva e, přiznala možnost tedy uplatňovat ochranu a práva evropských občanů ve světě. Mohla byste prosím uvést příklad tohoto tvrzení? Děkuji. Žádné další dotazy nevidím. Paní eh, Moraru, budu velmi velkorysá. Budete mít čas na to, abyste odpověděla na tuto otázku a věci, které jste možná ve svém prvním projevu neřekla. Clarify. Především chci upřesnit, já myslím, že tu PowerPointovou prezentaci můžeme nechat rozeslat, já s tím rozhodně souhlasím. Pokud jde o tu první otázku na to, kolik členských států už implementoval tuto směrnici, jistě je tady zástupce Evropské komise, která sleduje stav implementace. Já nevím, jestli členské státy urychleně začaly provádět implementaci, protože směrnice byla přijata v dubnu 2015 a od května, kdy byla zveřejněna úřední věstníků, do toho března letošního asi nenastal velký pohyb. Nicméně já jsem zvědavá na to, jak se to bude vyvíjet. Myslím, že členské státy zatím, a já si nejsem jistá, jestli to udělali všechny, ale jsem si jistá, že například v Británii a v Rumunsku na poslední stránce státního pasu je obsah článku 23 smlouvy o fungování Evropské unie. Takže tam je uvedeno to právo, které se pojí s unijním občanstvím. Zřejmě to nedělají jenom některé členské státy, ale všechny členské státy. A pokud je o tu druhou otázku, pokud jsem to správně pochopila, nejsem si jistá, a případně mi opravte, jakou konzulární ochranu nabízí EU nebo členské státy občanům, kteří jsou nedostatečně zastoupeni. Možná byste mohl zopakovat tu otázku. Konkrétně tady zaznělo, že EU může uplatňovat jakési státní funkce, funkce státu. To je z vaše, to je, to je citát z vaší doktorské práce. Aha, dobře, já děkuji, že jste si přečetl abstrakt z mé doktorské práce. Je dobré vědět, že to, co akademik napíše, si sem tam někdo přečte? Ano, já myslím, že je to spíš eh, akademická záležitost, protože já jsem eh, mluvila, nebo eh, dostala jsem se okolo, abych tady zdůraznila především práva, na která mají nárok evropští občané a v té doktorské práci se zabývám spíše otázkami zprávy a řízení, eh, které má Evropská unie v oblasti ochrany evropských občanů a šlo o to, co může udělat služba pro vnější činnost anebo delegace pro občany EU. A jak říkala paní Fajon, vidíme, že delegace EU mají jednoznačnou roli, mohou spolupracovat, mají povinnost spolupracovat s členskými státy, které jsou zastoupeny v třetích zemích, aby se zajistilo, jak řešit konkrétní konzulární krize, například případy, kdy nabídnou, že lidi přijmou do své budovy nebo dají k dispozici dopravní prostředky. Rozhodně existují způsoby, jak spolupracovat na základě mechanismů civilní spolupráce. Takže Jde spíš o spolupráci s členskými státy. A já si vzpomínám na návrh Evropského parlamentu, na návrh této směrnice Rady a tam byla úloha delegací Evropské unie mnohem důraznější a významnější, než je to, co máme teď ve směrnici. Byly tam jednoznačné návrhy, aby evropské delegace odpovídaly za koordinaci v třetích zemích místo jednoho členského státu, ale tyto návrhy neprošly. Takže když já jsem psala svou doktorskou práci, když se mi obhajovala, to bylo v dubnu 2015, takže já jsem si pořád dělala velké naděje, že návrh, který předloží Evropský parlament, rada přijme, alespoň pokud je o úlohu evropských delegací. Nicméně, pokud, i když nevidíme tento důraz A stále z toho ještě plynou konkrétní výhody. Ten typ pomoci je uveden v článku 9 a například pokud některý z málo zastoupených občanů eh, má nějakou závažnou nehodu nebo vážně onemocní, může se obrátit třeba s radou o to, jaký lékaři jsou k dispozici nebo může požádat o seznam právníků, který mu může pomoct. A jedna z takových situací, kde mi není úplně jasné, co se vlastně stane v praxi, a tady možná musíme udělat něco víc, je případ zatčení a zadržení. Protože pokud je evropský občan zatčen nebo zadržen, znamená to dlouhodobější pomoc z hlediska konzulární a diplomatické ochrany. Ve směrnici k tomu nic není. A já nevím, jestli v praxi v třetích zemích, a zvlášť v těch třetích zemích, kde je vysoký počet málo zastoupených občanů, je nějaká dohoda mezi velvyslanectvími o tom, jak přesně postupovat v takových situacích. Jdou třeba navštívit zadrženého občana, nabídnou informace o jeho právech. A v posledních letech jsme viděli řadu případů, kdy byli evropští občané zadrženi. Takže ve všech těchto situacích, v situaci zatčení nebo zadržení, jsou tyto věci velmi důležité a z mého pohledu je třeba trošku víc vyjasnit, na co všechno mají evropští občané v takových situacích právo. Dobře, děkuji. Myslím, že paní Boulanger by možná mohla dodat nějaké informace o implementaci směrnice. Děkuji, paní předsedající. Já asi trošku zklamu, protože zatím skutečně nemáme přesné údaje, o tom, kde na tom členské státy jsou. Zatím ta priorita spočívá v tom, že spíš podporujeme členském státy v zavádění té směrnice a přijímání různých opatření, které ji budou doprovázet. Máme expertní skupinu, ve které spolupracujeme se členskými státy, tak aby k tomu příslušnému datu byly tedy ty příslušná, ta příslušná ustanovení implementována, aby byla skutečně ta, ta směrnice prováděna efektivně k tomu danému datu. Jenom velmi stručně řeknu ještě dvě, tři slova navíc. Pochopitelně jsme velmi rádi, že máme tuto diskusi o konsulárně, o konsulární ochraně. Jenom si vzpomeňte, co jsem říkala Eh, ráno. Tady máme takové tabulky Eurobarometru eh, o znalosti práva a také v tom máme tu část, která konsulární ochrana. Ano, oni občané vědí na, na jedné straně, že to právo existuje, ale neznají vlastně rámec ani kam až to právo může, jako kam až zachází. Je potřeba, aby občané skutečně dobře chápali, co s tím právem mohou dosáhnout pokud jde o aktivitu, tak pochopitelně tady ještě potenciál je a pochopitelně, že směrnice by tomu měla na pomoci. Merci beaucoup, Madame Boulanger. Mnohokrát, paní Boulanger. Are there any other questions? Máme nějaké další dotazy? Žádné připomínky? Ano? Vidím dvě ruce. Můžete začít? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na začlenování migrantů. Dnes dopoledne, myslím, eh, francouzská europoslankyně mluvila o tom, že klesá účast občanů na, politice, na politickém životě a rozhodování. Eh, Člověk si velice rychle zvyká na něco zlého nebo dobrého a pak už si téměř nevšímá, že k tomu dochází. A znamená to, že se pak třeba ani neobhajuje. Třeba mladí Evropané se vůbec nezamýšlejí nad tím, co tady všechno máme k dispozici. Berou to jako samozřejmost, jako danou věc. Ale dospět k této situaci nám trvalo dlouho a byl to dlouhý zápas. Takže teď v této nové situaci, kdy máme krizi s migranty, je tady jedna podstatná věc. Mohlo by to Evropě dodat jakýsi podnět k tomu, aby se změnila. Říkali jsme, že se nám to trošku vymyká z rukou, bereme tu demokratickou situaci jako samozřejmost, ale teď ti uprchlíci a jejich příběhy pomůžou Evropanům uvědomit si, jak třeba funguje v jiné zemi byrokracie, o kolik obtížnější tam některé věci jsou. Takže možná i v blízké budoucnosti bude chtít někdo odjet do jiné země, bude tam třeba potřebovat 14 dnů zůstat, vyřešit nějakou administrativní záležitost. A pak pochopí, co vlastně máme tady. Můžeme o těch věcech mluvit a tak dále. A uvědomí si, že spousta lidí ve světě takové věci nemá. A pokud je o aktivní zapojení uprchlíků, kdybychom podpořili eh, nebo pouzbudili místní orgány k tomu, aby také zapojili uprchlíky, já myslím, že to je otázka lidské závisti. Evropané se také budou trošku víc přesunovat, protože postoupí předu, že budou mít pocit, že třeba nějaké to zajímavé místo jim může vyfouknout někdo jiný. To byla spíš taková připomínka, ne dotaz. Děkuji, to byla velice optimistická připomínka. Když dovolíte, já se chci vrátit k té petici, protože to mi připadá velice zajímavé. Je to zajímavé pro posluchače. Takže já mám otázku na předkladatelku této petice a mám jednu připomínku, ale zatržte mě, protože já si myslím, že bych mohl mluvit opravdu dlouho. Já vám můžu říct, že máme asi 10 minut. Zbývá nám 10 minut. Pak už nebude tlumočení. A pokud chcete odpověď, ta otázka je stručná, zajímá mě, stejně jako ostatní, co se stalo potom. Jestli ten snětek byl akceptován, jestli musela odevzdat ten oddací list a tak dále. A připomínka je zřejmé, že máme problémy, ale já myslím, že to není zlý úmysl členských států. Já myslím, že v tomto případě, v případě této předkladatelky petice bylo několik problémů, ale většina z nás zřejmě neví, že Montyho zákon předpokládá, svobodu pohybu jako takovou. A maltský zákon předpokládá svobodu pohybu na Maltě. Maltská ústava uděluje toto právo i manželům a manželkám maltských občanů. Je to něco úplně jiného než eh, svoboda pohybu, kterou předpokládá Evropská smlouva a směrnice o svobodě pohybu. Takže tam zřejmě vznikl problém. A já bych dokonce řekl, že ten příslušný úředník ani nevěděl, který status má uplatnit. Nebo že má uplatnit ten výhodnější, ten status malckého občana. Proč? Protože když se rozhodnete přesunout do jiného členského státu a žít tam, musíte splnit určité podmínky. A ty ta předkladatelka petice zjevně už naplňovala. Nicméně podle Malské ústavy neplatí žádné jiné podmínky, až na to, že musíte být manželem či manželkou maltského občana. Takže nechci zacházet do těch dalších věcí, ale zdá se... Dobře, děkuji. Děkuji za připomínku. Chápeme, že Malta je velice velkorysá, možná až příliš velkorysá, takže ten zákon je příliš složitý a proto mají malčtí úředníci problémy s uplatňováním práva. A to ale potvrzuje, že musíme posílit odbornou průpravu jednotlivých složek státní zprávy, soudců, právníků v členských státech. O to se začala komise snažit a musíme v tom pokračovat. Protože to, k čemu došlo v Německu před 20 lety, došlo teď na Maltě před dvěma lety a já myslím, že se to stává v celé Evropské unii. Ale možná byste nám tady mohla říct, co se vlastně stalo. Jak to dopadlo? Bylo to jednoduché. Poté, co jsem tady ještě uh Poté, co tady bylo, eh, byla zahrnuta ještě otázka očkování a tak dále, tak já jsem eh, se tedy snažila jim dát původní dokumenty. My s manželem jsme tady byli vyslýchány, tak abychom prověřili nebo prokázali tu skutečnost, že jsme eh, manžele, že spolu žijeme a že se pouze nesnažím využít volný pohyb osob. Obdržela jsem dopis, že tedy uh, Eh, mohu využít volného pohybu osob. Je to už několik měsíců. Eh, to znamená, že manželství je eh, zaregistrováno, moje dcera může být očkována, ale skutečnost, že úřady nebyly schopny vysvětlit, ano, možná, že tedy Malcká ústava má nějaké jiné aspekty, má jiné pojetí toho volného pohybu osob. Když jsem eh, se jich zeptala, proč tomu tak je, tak mě zkrátka řekli, musíte, musíte to udělat. Nikdo nebyl schopen mi vysvětlit, proč tomu tak je, proč tedy musím všechny ty věci předkládat. A eh, co by se stalo, kdybych já eh, se o to tedy nestarala, kdybych tedy nechtěla požádat o malcké občanství, pokud bych to nechala tak, jak to je. Proč zkrátka nemohu požádat o svůj průkaz jako studentka nebo zamě, zaměstnanec, pracovník na Maltě a nekomplikovat to? Já na to bohužel odpověď nemám, říká paní předsedkyně. Ale Předpokládám, že něk- někdo se tady postará o váš případ a doufám, že i na Maltě uh, úředníci budou vědět, jak s vaší žádostí naložit. Paní Boulanger, prosím. Jenom 30 vteřin. Já chci pouze podtrhnout to, co jste řekla o významu školení, tréninku. Ano, my se tedy snažíme něco takového nabízet, ale bylo by to tady příliš rozsáhlé, kdybych to měla do detailu popisovat. To eh, nechci tedy zahajovat diskuzi na toto téma, chci pouze potvrdit, že je to velmi důležitá věc. Mohu eh, k tomu říci krátký komentář? Před několika lety jsem měla problém s uznáním eh, svého univerzitního diplomu a eh, já jsem napsala Solviku a eh, velmi mě překvapilo, že zprávě Solvit se chopil iniciativy a navázal kontakt s britskými univerzitami. Ta reakce byla úžasná, rychle reagovali okamžitě kontaktovali a právě to je jeden z mnoha případů, které se dějí, ale je potřeba to sledovat a snažit se to změnit. Děkuji. Děkujeme vám za tuto pozitivní zprávu, za pozitivní příklad. Ráda bych poděkovala vám všem za velmi zajímavou diskuzi. Nyní tady máme na programu polední přestávku. Oběd je k dispozici eh, v restauraci ve třetím patře. Ti, kteří neví, jak to tady funguje, tak eh, těm bych ráda řekla, že stačí, když si jedou eskalátory o jedno patro níže. Eh, nikam jinam nechoďte, protože je obtížné se najít, pokud se ztratíte. Ty jmenovky si nechte. Pokud byste je neměli, nebudete se sem schopni dostat. To znamená, pokud budete mít nějakou naléhavou potřebu opustit eh, budovu, tak poproste, prosím, někoho ze sekretariátu, aby vám dal nový, novou jmenovku, protože jinak se sem zpátky nedostanete. obraťte se prosím na některou z těchto dam Děkuji vám za velmi zajímavou rozpravu a dobrou chuť.